So I will give now the, the floor to Mr. Klute, who is the rapporteur. He wants to, to, to make some introductory remarks. And... Že úvodní připomínky a pak dáme slovo našim přispěvatelům. Takže vidím, äh, že už äh, všichni mají sluchátka. Můžete eh, poslouchat německy, eh, francouzsky, eh, česky, španělsky, myslím. A ještě česky, česky. Takže já vás tady všechny srdečně zdravím. Jsem rád, že jste sem mezi nás přišli. Zdravím tady všechny naše referenty, kteří se dnes eh, rozhodli nám eh, přispět. Já bych eh, to téma uvedl několika úvodními poznámkami. Jak asi víte, když chodíte pravidelně do nějaké banky, tak se v posledních 10-15 letech v bankách leco změnilo. Existuje spousta techniky. Teď už prakticky neexistuje možnost, já hovořím z německého pohledu, ale věřím, že to v ostatních zemích je podobné, Často už je prakticky eh, obtížné eh, se potkat s nějakým bankovním úředníkem. Spoustu toho musíte dělat přes automaty, eh, je to hodně automatizovaného. Spoustu věcí se kupuje po internetu prostřednictvím elektronických platebních prostředků a z toho všeho je zřejmé, že v současné době je nesmírně důležité, aby člověk neměl přístup jenom k účtu, ale i přístup k elektronickým platebním prostředkům, které jsou vázané na tyto eh, účty. Alespoň z německého pohledu, já to nedokážu eh, říct, mm, uvidíme, jak to bude v dalších zemích, ale každopádně eh, z německého pohledu musíme říci, že většina Převodu, například sociálních dávek nebo běžných eh, plateb občana probíhá bezhotovostně, dělá se to přes účet. To znamená, že člověk potřebuje účet eh, tak, aby mohl eh, zřídit nějaký trvalý platební příkaz nebo příkaz k inkasu a víceméně e, se tímto e, značným způsobem e, ohraničuje společnost. Souvisí to s chudobou. Může to být taková hranice pro vlastně v omezení přístupu do společnosti, do omezení začlenění do společnosti. O tom komise dobře ví a v současné dobře pracuje na nařízení na směrnici, to ještě nevíme, co to přesně bude. Celé to běží eh, v rámci začlenování tedy do společnosti. A to je eh, jedna věc, eh, kterou se komise zabývá stejně jako bojem s chudobou. Komise zveřejnila takovou platformu v prosinci minulého roku k sociálnímu eh, začlenování a právě i k finančnímu eh, začlenování loni na podzim tedy v prosinci a to finanční začlenování je tam eh, důležitým aspektem a to já jenom vítám. Na druhou stranu, pokud se podíváme na pohled bank, tak ono není snadné takovéhle nařízení prosadit já si myslím, že na evropské úrovni eh, bychom měli mít jeden jednotný trh a na něm bychom měli eh, zajistit eh, občanům přístup k bankovním účtům, ať už žijí kdekoliv. Nicméně na druhou stranu je tady odlišná národní legislativní úprava. Ve Francii, v Belgii a myslím i ve Švédsku existují, myslím, zákonné předpoklady pro to, aby se člověk dostal k účtu. V Německu je to dané, že v Německu není žádný zákonný nárok, v některých zemích není vůbec žádná úprava, takže tady eh, se nám nabízí určitá otázka. Já doufám, že dnes eh, k tomu něco uslyšíme. Uslyšíme, eh, jak bude možné navzájem propojit tu úpravu, jako je ve Francii, v Belgii a na druhou stranu to, co je někde jinde tak, aby bylo dosaženo eh, to, co je základním cílem těch eh, legislativních úprav jinde. Máme také různé banky, máme eh, bankovní ústavy, máme spořitelny, které jsou založené na místním principu, potom máme vzájemné spořitelny, ty kampeličky. I to je třeba tedy doladit, abychom mohli potom eh, všestranně splnit nároky Evropské unie. Takže já doufám, že budeme schopni eh, probrat všechny eh, aspekty. A cílem tohoto workshopu je pobavit se tedy o nařízení eh, nebo o legislativním předpisu, který eh, doufejme eh, bude k dispozici někdy na konci června a potom je bude, jej bude moci projednat výbor pro hospodářské záležitosti. Já doufám, že teď jsem vzbudil vaši zvědavost a tímto ukončím svůj úvodní příspěvek a předám slovo referentum. Což už asi uděláte vy. Děkuji vám. Já nyní předám slovo prvnímu eh, panelistovi. Můžete využít 10 minut. Část byla, při, část byla připravena na druhou část, takže prosím. Pan Olivie Jeruzámy. Thank you, Mr. President. Thank you too. Děkuji vám. A děkuji, že jste mě přizvali, abych prezentoval tuto práci, že mám příležitost představit vám výsledky evropského projektu, který se zabýval právě otázkou finančního vyloučení a finanční inkluze v Evropě. Bylo to v, v rámci vzájemného projektu dvouletého a průběhu let 2008-2009, takže je to poměrně, jsou to poměrně čerstvé výstupy, i když samozřejmě, že situace se neustále vyvíjí. A hovořím za EFIN, to je Evropská European Financial Inclusion Network, který eh, byl vytvořen na konci tohoto projektu, tak aby všichni zúčastnění partneři nadále zůstávali v kontaktu a aby pracovali na tomto tématu, protože povědomí o celém problému není až tak dobré. Takže pokud dovolíte, tak já vás seznámím s některými výsledky a vysvětlím metodiku, kterou jsme používali. Nejprve mi dovolte vás seznámit s naší definicí finančního vyloučení. To je v podstatě, se to týká práva každého občana využívat a mít přístup k finančním službám a produktům v rámci běžného trhu tak, aby to odpovídalo jejich potřebám, aby jim to umožnilo vést normální společenský život ve společnosti, k níž náleží. Pochopitelně, že tady hraje roli každé slovo. A my se nad tím ještě pozastavíme podrobněji. Je tady přístup a použití, to znamená, že je skutečně důležité tyto dva pojmy od sebe odlišit. Finanční služby, eh, tady je jasné, že my si myslíme, že by eh, skutečně by mělo být a lidé by měli mít eh, možnost, měli by mít volbu a měli by mít z hlediska přístupu k různým produktům a to v závislosti na potřebách. Tady opět je řeč o volbě, o možnosti volby, protože mnoho eh, z těchto lidí, kterých se to týká z těch cílových skupin, jsou lidi s nízkými příjmy a nemo, nemohou eh, tudíž eh, a přitom nemají přístup k ničemu jinému než k produktům, které jsou drahé a někdy dokonce nelegální. A to, aby mohli žít běžný život ve společnosti, k níž náleží, to je pochopitelně relativní záležitost, protože v jednotlivých regionech to finanční začlenování nemůže mít jinou podobu. Finanční služby samozřejmě zahrnují bankovní účet, veškeré další záležitosti týkající se úspora investic a pojištění. Ale tady budeme hovořit zejména o bankovních účet, účtech. Takže co to byl ten náš projekt zájemného učení, ten Mutual Learning Project. V podstatě jsme vycházeli ze 12 zpráv, eh, ty, které pokrývaly 12 zemí. A není to až tak eh, kvantitativní, tudíž protože nemáme tolik srovnatelných dat eh, v rámci celé Evropské unie. A prvním možností získat údaje je studie Silk, ale ta zatím ještě není v dostatečné míře rozběhlá, takže to bude pokračovat dál, ale zatím eh, to bylo 12 zemí, Belgie, Bulharsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Slovensko a Norsko. A to znamená, že všechny uvedené příklady dnešní, eh, dnešní dopoledne budou právě z těchto zemí. Je politování hodné, že nemáme údaje z více zemí. Jak jsem již eh, předeslal, tak eh, je problém se, se srovnatelnými údaji. Musíme mít k dispozici všechny prvky, které mohou mít dopad na kvalitu té bankovní nabídky a na eh, možnost odpovídajícím způsobem uspokojit poptávku. Takto jsme ten dotazník sestavovali a s tím jsou spojeny různé administrativní předpoklady, legislativní rámec, struktura trhu, zodpovědné postupy, využívání databází a také měření solventnosti. Klíčové poznatky. Přístup k bankovnímu účtu. Jistě, že jsme chtěli měřit míru přístupu u lidí, kteří ten bankovní účet chtějí. A to je samotným jádrem definice toho vyloučení. Ti, kdo nevyužívají bankovní účet, protože ho nechtějí nebo nepotřebují, nejsou z našeho hlediska vyloučení. Takže se jedná o úrovně vyloučení. Máme určitá kvalitativní data od odborníků, a v mnoha zemích míra přístupu k bankovnímu účtu je poměrně vysoká. Dokonce přesahuje 95% Belgii, Španělsku, Francii, Norsku a na Slovensku. A ta míra je mezi 80 a 95 u dospělé populace u Bulharska, Řecka a Itálie. A například v Polsku je to pod 70 procent dospělé populace. V některých zemích to bylo diskutabilní. Třeba v Německu. Tam z údajů vyplývá mezi 3 a 12 procenty. A máme i některé odborníky, kteří eh, ještě podtrhli problémy s přístupem eh, k bankovnictví pro přistěhovalce a pro zadlužené osoby. Chceme studovat samozřejmě také stan, eh, stranu nabídky a vzhledem k nedostatku informací jsme si eh, přáli zkoumat, jestli struktura bankovního trhu může mít nějaké dopady. Jistě, že se jedná o dobrý indikátor finančního vyloučení v případě, že někteří poskytovatelé jsou Eh, na, na trhu k dispozici, pokud jsou tam eh, například eh, nějaké nějaké ty credit unions, čili ty kampeličky a podobně, pokud jsou tam k dispozici například sociální úvěry. V některých zemích stále existují některé spořitelny, poštovní banky a eh, družstevní banky. Ale pochopitelně, že tohle není něco, co je přítomno ve všech zemích. A musíme hodnotit také a studovat právní rámec, právní prostředí. V případě třeba práva na eh, bankovní účet ve Francii a v Belgii je tím někdy kompenzován nedostate, nedostatek některých, nebo nedostatky některých poskytovatelů. To znamená, třeba v Belgii nejsou žádné družstevní eh, záložny, a, ale eh, je tu to právo na bankovní účet. A chtěli jsme také tu studovat, zabývat se tím, proč lidé bankovní účty nevyužívají. A našim odborníkům jsme tudíž zadali, aby zodpověděli velmi podrobný dotazník ohledně 18 specifických důvodů, které mají vysvětlit, proč lidé nevyužívají účet. Jak říkám, bylo to kvalitativní povahy, ne, nemáme to dostatečně kvantitativně zdokumentováno, ale umožnilo nám to přesto identifikovat hlavní důvody a domníváme se, že je to dobrá ilustrace reality v Evropské unii. Tímto konkrétním dotazováním jsme chtěli také zdůraznit to, že nám chybí informace o povaze problému. když jsme pak dopodrobna studovali a klasifikovali jednotlivé důvody, které vyplynuly z dotazníků eh, předložených odborníkům, tak jsme eh, sestavili seznam. A tady je zneužívání ze strany, eh, pokud jde o starší lidi, zvláště pokud žijí ve, ve venkovských oblastech. Ehm, a tito lidé často využívají eh, hotovost. Pak to souvisí také s poplatky za bankovní účtu, účty. O tom se hovořilo v případě Belgie, Německa, Itálie, Polska i Slovenska. A v případě Polska je to skutečně problematická záležitost. A je to poměrně dobře zdokumentováno. Máme také eh, doklady podobného problému ve Spojeném království. Teď otázka přistěhovalců. A jestli mají možnost otevřít si účet. Tady je základním problémem prokázání totožnosti. Protože v některých zemích není příliš dlouhá tradice o nějakých eh, průkazů totožnosti občansk, nebo občanských průkazů eh, nebo jiných dokladů dokazujících dlouhodobý pobyt v zemi. Takže v takových zemích, jako třeba Irsko, bylo skutečně pozoruhodné si uvědomit, že totožnost se dá sice prokázat mnoha různými dokumenty, ale i když tam legálně pobýváte, tak eh, v některých eh, případech nemusíte splnit tyto podmínky. Je to zvláště problematické pro romskou populaci, zvláště tedy v některých nových členských zemích. A také v Itálii byl tento problém podrobně prostudovan. Tou, ta Přímo, přímová, eh, nedostatek příjmů to bylo něco, co bylo dokumentováno v Bulharsku, Řecku, Irsku, Itálii, Polsku a Slovensku. A to je něco, když eh, v podstatě tam eh, není možnost toho, tam možnost v účtu jít do minusu. v rámci služeb nabízených eh, tím účtem. A ještě jedna věc, a to je obava z konfiskace nebo z eh, zabavení těch částek, které jsou na tom účtu. Což je něco, co se musí také řešit, protože Často lidé s problémy eh, dluhového charakteru si z tohoto důvodu účet ani neotevřou. A v Irsku bylo velmi dobře zdokumentováno, že lidé se vylučují sami v tom smyslu, že se vůbec nepovažují za způsobile k bankovnímu účtu. Myslí si, že eh, banky, že nebudou vítáni v eh, pobočkách bank. Jaká je potenciální kapacita normálního života bez bankovního účtu? My se domníváme, že to vyloučení je relativní povahy. Čili jde o tu intenzitu finančního vyloučení a nedostatek eh, absence přístupu k bankovnímu účtu je více vylučující. Tam, kde je využívání bankovních služeb důležitější a nezbytné pro mnoho každodenních činností, tak třeba, aby si mohli pronajmout byt, aby mohli dostat místo, aby mohli dostat nějaké sociální dávky. To jsou eh, víceméně ty hlavní důvody, které jsou zdrojem eh, problému. To znamená, že, jak říkám, je to relativní jev. A e, pokud jde o tuto záležitost, tak v Německu, Belgii, Německu, Fra- e, Norsku, Francii a Španělsku, tak tam je to opravdu e, obzvlášť problematické žít bez účtu. V některých zemích ty obtíže možná třeba v Bulharsku, Řecku, Polsku a Slovensku, ty problémy možná jsou trochu nižší intenzity. A závěry a doporučení související s přístupem a využíváním bankovního účtu jsou následující. Máme za to, že pro implementaci základního bankovního účtu to musí být nabízeno všemi subjekty, všemi aktéři, který umožní finanční transakce. Mělo by to být k dispozici za eh, rozumnou, přiměřenou roční cenu, možná fixní cenu, a neměla by, ta by, neměla by být eh, přítomna overdraft facility. Eh, základní účet by měl také řešit pod otázky nemožnosti přístupu souvisejícím s nadměrnými poplatky, nemožnosti přístupu související s přílišnou komplexností zprávy a Víme, že třeba někde, někde jsou také technologické eh, problémy třeba s internetovým přístupem. Víme, že ve Švédsku to vyloučení se zvyšuje, protože ty pobočky se uzavírají, všechno se dělá přes internet, ale ne všichni mají k eh, internetu přístup. Takže to je problém malého, nízkého počtu těch Eh, kamenných poboček v případě, že není eh, úplně uzavřená ta technologická bariéra. A pak je tady také problém špatné úvěrové, eh, nějaké negativního úvěrové historie potenciálního klienta. A může to fungovat na základě buď zákona nebo nějaké samoregulace, ale to závisí na různých dalších faktorech. Musí to eh, platit, ta pravidla musí platit pro všechny operátory, musí vycházet z konkrétní definice doporučených bankovních služeb a stanovení eh, určitého limitu eh, jejich nákladů a musí existovat kontrolní mechanismus, který je snadno přístupný pro zákazníky musí eh, to být také do jisté míry omezující v případě neplnění a je tu rovněž potřeba dobré komunikace, tak aby se tyto informace dostaly těm, kteří tyto služby potřebují. To je důležitá věc v případě implementace tohoto práva. Děkuji. Děkuji. A nyní bych dal slovo paní Kateríně Klamkové. Děkuji. Vítejte. Budu hovořit o praktické situaci v České republice. Jsem členem pracovní skupiny pro sociální začlenění Evropské sítě proti chudobě. Můžete tady prosím pustit mou prezentaci. Podle jarní zprávy z roku 2008 až 17 Čechů nemá přístup k základním bankovním službám. To znamená, nemají účet, eh, kreditní kartu, úspory, nemají přístup eh, k běžným půjčkám, eh, hypotékám. Takže pokud provedeme srovnání s EU25, tak vidíme, že pouze 8 členských států je v horší situaci. Pět z nich je z východní Evropy. Bulharsko a Rumunsko ještě nebylo do této studie začleněno, takže můžeme předpokládat, že občané východní Evropy mohou mít větší problémy s přístupem k základním bankovním službám. Nejvíce postižení jsou obecně. Bude to opravdu velmi spojeno s výzkumem, i když Česká republika do toho nebyla začleněna. Týká se to lidí ohrožených eh, vyloučením ze společnosti, především eh, Romů a lidí z get, týká se to lidí s nízkým vzděláním, eh, nezaměstnaných, svobodných matek, postižených, seniorů, obyvatelů venkovských oblastí a zadlužených osob z historii v kreditbyru. Já jsem byla zapojena do práce, do přímé práce s rodinami, s dětmi, kteří prožívali situaci společenské krize. Zabývali jsme se také sociálními a pedagogickými službami, takže jsme zaměřeni na terén, ale také z terénu chceme předkládat eh, systémová doporučení především pro český systém a celkový počet eh, klientů, o které jsme se starali v roce 2010 byl 1800. Většina z nich byla romského původu a téměř 500 eh, klientů řešilo otázku dluhu a finančního vyloučení což je oblast, která pokrývá největší část naší práce. Jedná se hodně o nadměrnou zadluženost, ale je to také provázáno s vyloučením z finančních služeb, jak se k tomu později dostanu. Proč je těžké mít přístup k základním bankovním službám v České republice. Jsou zde vnější bariéry, vnitřní bariéry a na závěr prezentace uvedu některá možná řešení. Z hlediska tedy vnějších překážek je to také velmi navázáno na výzkum. Většina klientů nebo většina lidí, kteří čili tomuto problému, mají nízký příjem anebo příjem ze sociálních dávek. To znamená, že mají tak málo peněz, že přímo utrácejí hotovost. A mají také dluhy. Kvůli nedostatku peněz a kvůli službám, které používají, které jsou obvykle dražší než služby obecně. Podle mě nejdůležitější symptom, proč naši klienti nechtějí si založit bankovní účet, je strach z exekuce, strach ze zabavení majetku. Protože když máte transparentní účet a máte na něm nějaké peníze, tak eh, soud eh, může okamžitě nařídit zabavení majetku a vy nebudete mít k dispozici svou hotovost. To je tedy ten hlavní důvod, proč se naši klienti nechtějí otevřít bankovní účet, i když existují některé banky, které nemají zavedení účtu žádné poplatky, tak je zde tedy strach ze zabavení majetku. Proto je tedy pro ně nelogické otevírat bankovní účet. Další překážka, která souvisí s trhem práce, je obecný pokles eh, nebo neplacení platů v hotovosti. I když je zde tedy ten strach ze zabavení majetku a zaměstnavatel požaduje otevření účtu, tak oni buď jsou nezaměstnaní, anebo používají bankovní účet někoho jiného, což je také riziko. A způsobuje to sníženou důvěryhodnost takovýchto osob v očích eh, zaměstnavatele. Pokud je o bankovní poplatky, ty jsou v České republice vysoké. Říká se, že jedny z nejvyšších eh, v Evropské unii. A nabízejí příhodnější podmínky pro osoby s pravidelným a relativně vyšším eh, příjmem, s vyšším pohybem na účtu. Takže jsou to tedy vysoké poplatky Levnější jsou elektronické bankovní účty zpravované elektronicky, ale tato specifická cílová skupina, která má problém s přístupem k základním bankovním službám, má buď špatný nebo žádný přístup eh, k elektronickým prostředkům, což je mobil, internet, eh, počítač, jednak kvůli penězům a jednak také kvůli bytovým podmínkám žijí v tak obtížných, složitých podmínkách, že představa, že by měli internet, je dost eh, nereálná. Obecně je zde tedy, jsou zde tedy vyšší výdaje na takové věci, jako jsou převody, třeba přes poštu a tak dále. v bankách manažeři, kteří se zabývají řízením rizik, jsou z tohoto hlediska opatrnější. Dále zde existují také situace, kdy tyto osoby mají nějakou oficiální práci, ale potom mají také sezónní práci v šedé zóně ekonomiky. Složitost obchodních podmínek a složité právní texty a podmínky vedou také k tomu, že naši klienti nejsou schopni toto všechno pochopit. Mají sníženou schopnost pochopit takovéto záležitosti, které jsou určeny eh, spíše vysokoškolsky vzdělané populaci, takže naši terénní pracovníci vysvětlují tyto smlouvy a podobné dokumenty těmto osobám. Ale je to nezisková organizace, takže zde není žádná přímá spolupráce se státem nebo jinými organizacemi. Týká se to také eh, venkovských oblastí, kde se spíše využívá pošta k finančním operacím. To vede ke zhoršení přístupu ke standardním finančním eh, produktům, eh, jako jsou půjčky, hypotéky, a flexibilní a rychlá přečerpání účtu a tak dále. A to vede ke vzniku rizikových půjček v nebankovním sektoru, což je ta opravdu nejnebezpečnější část ze všech. A když tito lidé potřebují rychle peníze, tak nakonec upadnou do rukou spekulátorům a lichvářům. To je kapitola, o které bych mohla hovořit opravdu velmi dlouho. A jsou zde i takzvané špatné adresy. České banky mají mapy, kde jsou zaneseny počty dlužníků a tyto lidé potom mají vyšší úrokové sazby. A také tito lidé často poskytují lživé informace o místě svého pobytu, což je tedy nezákonné. Pokud jde o vnitřní překážky, tak ty jsou většinou psychologické. Kontakt s bankou jako s oficiální institucí, protože sociálně znevýhodněné osoby jsou často vystaveni horšímu zacházení ze strany těchto institucí, jako jsou úřady, banky a tak dále. A také to profesionální vzezření bank může být eh, problémem. Komunikace a dostupnost eh, Nebankovní sektor je více přizpůsoben této cílové skupině, nabízejí produkty, které jsou bližší cílové skupině, vystupují způsobem, který je přitažlivější pro tuto cílovou eh, skupinu. A pak zase jsou také vkladní knížky, které jsou eh, v České republice docela populární. Je to tradice ještě eh, z Rakousko-Uherska. Pro tyto osoby je představitelnější, když mají vlastně nějakou hmotnou eh, hmotný předmět, který zastupuje ty jejich úspory. Elektronické peníze jsou pro ně dost nepředstavitelné. Potom eh, tyto osoby nejsou dostatečně proaktivní, nejsou schopny hledat eh, aktuální informace. A můj poslední slad je věnovaný možným řešením, eh, které pozorujeme. Zprostředkovávat a usnadňovat komunikaci, také ve spolupráci se sociálními službami, terénními pracovníky a akreditovanými neziskovými organizacemi. Existují organizace akreditované v oblasti finančních služeb přístupnější a zacílenější informace o službách a produktech a také pozitivní přístup k nebankovnímu sektoru, který má obrovský marketing určený pro tuto specifickou cílovou skupinu. A na ten bankovní sektor oni nahlížejí jako na něco, že to není věc, která je pro nás, my nejsme na dostatečné úrovni. Finanční výchova a poradenství ve školách a také v terénu nízké nebo žádné poplatky za vedení účtu, zvýšení bezpečného přístupu k internetu a k elektronickému bankovnictví. To souvisí s podmínkami bydlení, rozvinutí speciálních eh, schopností. To je propojeno se školami, se školními osnovami. Je velmi důležité začít už eh, na úrovni základního vzdělávání. Je to také podporováno neziskovými organizacemi a ve školách. A v sociálně vyloučených oblastech vidíme, že tam se poskytuje ne tak náročné e, vzdělávání a tak dále. Tím se vlastně zahajuje ten kruh. Nadměrná zadluženost a sociální půjčky. Hmm, na Slovensku třeba máme příklad mikroúvěru. Schopnost konsolidovat eh, půjčky a nepřistupovat okamžitě k exekucím. V České republice to vypadá tak, že půjčky jsou dostupné spíše lidem s vysokým eh, či středním příjmem, takže to není příliš eh, vhodné pro naši cílovou eh, skupinu. A potom eh, je třeba vymítit eh, lichvu, která je právě zaměřena na sociálně znevýhodněné osoby. A je třeba umožnit těmto osobám, aby si uzavírali tedy dluhy, které, nebo tedy měli dluhy, které budou udržitelné a bude možno je udržitelným způsobem splácet, protože tato lichva je právě spojena s šedou ekonomikou. Děkuji. Very much, Děkuji vám. A nyní dám slovo panu Delbertovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám také za příležitost dnes zde pohovořit o některých právních aspektech finančního vyloučení. Rád bych se zaměřil na možná řešení a s tím související právní obtíže. A to na základě veřejného připomínkového řízení, které v EU proběhlo. Na začátku bych vám několika hesly přiblížil situaci v Německu, potom pohovořím o právě o právním základu pro možnou legislativu a potom o možných e, řešeních. Tak nejdříve k těm číslům. Je nápadné, že v každé eh, zemi otázka přístupu k eh, základnímu platebnímu eh, prostředku nezávisí na právním nároku nebo jestli existuje nějaká v, s, autonomní povinnost stanovená, jako je tomu v Německu. Povinnost bankovních svazů něco takového poskytovat samopovinnost. Takže v Německu existuje něco mm, jako eh, centrální výbor bank, který se dostal po eh, pod palbu kritiky a proto přišel eh, s eh, žirovým účtem pro eh, všechny. A je, ten je k dispozici pro každého, kdo je schopen mít nějaká v aktiva. Existuje přesný seznam důvodu k odmítnutí, k odobí, důvodu k odmítnutí a existuje také dobrovolný nezávislý systém pro řešení stížností. A spolková vláda a v pravidelných zprávách je poměrně kritická, pokud jde o fungování tohoto systému. A zdůrazňuje ovšem, že zavedení zákonného nároku na účet by eh, bylo v souladu s ústavou. Pokud jde o právní eh, základ eh, pro možný legislativní akt EU, který by stanovoval nárok na základní eh, bankovní účet, tak by to byl článek 169 například. Ovšem pokud jde o eh, opatření pro ochranu spotřebitele, tak tam eh, by ten legislativní akt nesouvisel s integrací vnitřního trhu, tam by to spíše vycházelo se sociální ochrany. Nešlo by o harmonizaci vnitřního trhu, a proto by také nebylo možné eh, zařídit eh, nárok na území celého společenství, společenství na eh, takový účet. Ovšem, potom by tady byl základ článek, článek, základem článek 169 odstavec 2, písmeno 2 nebo číslo 2, pardon, kde je ovšem eh, eh, v daným eh, limitem, že neexistuje standardizace nebo že neexistuje harmonizace politik členských států a nelze ty minimální standardy ani předepsat. A teď pokud jde o právní otázky nároku na základní účet. Komise vychází z toho, že v zásadě existuje právní nárok, nebo existoval by nárok jenom na jeden účet. Čili eh, potom je tady otázka, kdo musí prodávat, nebo kdo by potom prokazoval, jestli už existuje takové eh, konto nebo ne, kde by bylo to důkazní eh, břemeno. To se dá vyřešit jenom tak, že by existoval nějaký centrální bod, kde by bylo možné se dotázat před otevřením eh, dalšího bankovního účtu nebo nového bankovního účtu. Potom je tady otázka, v jakém jazyce by eh, měly být předkládány eh, podklady k tomu účtu. Když někdo z Řecka si bude chtít v Německu nebo v Dánsku otevřít účet a dostane podklady k účtu v dánštině, tak eh, pro eh, něj bude ten eh, přístup poměrně nepřitažlivou možností. Banky, které mají pobočky ve více členských státech, by se mohly pokusit ten problém vyřešit tak, že vedení účtu by spravovali eh, filiálky v konkrétním členském eh, státu a potom eh, by nabízeli příslušné dokumenty v tom daném členském státě, tedy v jazyce daného členského státu. A to by opět v těch ostatních státech, kde ta banka má pobočky, nebylo tedy odrazovalo lidi od otevírání těch účtů. Potom je tady otázka hm, právní zajištění, aby se nedali, nedali ty účty používat k podvodům, takže banky musí mít možnost odmítnout uzavření tako, te, otevření takového účtu. nebo by to také bylo v případě, že by bylo pracovníkům banku vyhrožováno při žádosti o otevření účtu. Potom další věc, pokud není mm, zatím mm, možné, a k tomu se ještě dostanu, eh, pokud by nebylo možné eh, získat nějaká aktiva na ten účet, tak by bylo možné eh, odmítnout jeho otevření. Dále tady máme další problémy a sice nárok na eh, debetní kartu, se kterou eh, se dají vybírat peníze v bankomatu. Vždycky, eh, když chceme zabránit přečerpání účtu, tak je třeba pře, ověřit zůstatek na účtu to znamená, že všechny avankomaty by musely být eh, vlastně online a, zjišť, a mohly zjišťovat eh, zůstatek na účtu. A eh, muselo by vlastně existovat i takové řešení mezinárodně, i v zahraničí, mimo Evropskou unii, a to zatím není. Potom jsou tady karty s pinem pro platby po internetu nebo nějakými dalšími elektronickými prostředky. To také není úplně eh, snadné. Potom je tady eh, zneužití karty v případě jejího ukradení nebo jejího zmizení jiným způsobem. tak, aby eh, zákazník ručil jenom maximálně 150 eury a aby banka ručila za zbytek v případě vyšších škod. A to už se dostávám k dalšímu bodu eh, návrhu komise a sice eh, přiměřeného očkodnění eh, pro, nebo v poplatku za vedení toho základního konta. Hmm, debatuje se o tom, jak by to mělo být vysoké, ale já jsem přesvědčen, že výše toho poplatku musí souviset s jiným aspektem. Vedení základního účtu bude nákladné pro eh, banky, protože eh, budou eh, s těmi účty určité problémy. To znamená, že už teď existují určité eh, hranice, ale eh, skutečný, eh, skutečný problém spočívá právě v zůstatku na tom účtu. A sice, že pokud ten zůstatek je určitým způsobem nízký, tak nelze uh, Eh, účtovat eh, za ten účet eh, určitý poplatek. Například pokud tam máte 20 euro, tak nemůžete platit 5 euro za rok. Stejně jako při zneužití, nebo stejně při zneužití karty by banky nesměly zatěžovat účet vysokými částkami. Stejně eh, tak bude muset být možné eh, zajistit, aby bylo možné eh, zrušit ten účet u banky mm, pokud už nebudou existovat ty podmínky k jeho existenci, jako například pokud dojde k nějaké hádce nebo pokud bude napadán eh, bankovní pracovník a tak podobně. A stejně tak při eh, přečerpání eh, účtu. A poslední věc, sankce. Sankce se vlastně vůbec neřeší v příslušných návrzích, ale Vzhledem, ale, ale je to eh, velice důležitý věc, protože na jednu stranu jsou tady povinnosti, tak na druhou stranu musí být eh, sankce. Opět eh, jsou tady věci jazyka řízení případného o sankcích. Pokud si řecký zákazník otevře účet u dánské banky, no tak to je otázka, kterou ještě tady musíme eh, promýšlet. A tímto neúplným přehledem o právních eh, aspektech takového nároku na základní eh, žirový účet bych tedy ukončil své vystoupení. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Pan Volber. A nyní pan zpravodaj, pan Klute je možnost případně mít nějaké připomínky anebo nastolit jiná témata. Děkuji za úvodní slovo. Já si myslím, že mě tady napadá k tomuhle jedna věc. A sice to zatížení poplatky. My jsme už od některých řečníků o tom slyšeli, že to je kolikrát eh, problém i u těch, potom jsme slyšeli, že problém je eh, pokud jde o zabavení eh, aktiv, eh, že někteří lidé si nechtějí otevírat účty vůbec, aby jim někdo potom nezabavil majetek. A mm, existuje už v Německu k tomu nějaká legislativa k ochraně proti tomu zabavení majetku v případě toho, že máte účet. Mohl byste nám k tomu něco říci? Ano. Zavedení eh, těch eh, kont P, jak se tomu říká, bylo eh, pokusem německého legislativce vyřešit tu otázku nákladů a případného zabavování majetku. Ochrana proti zabavení majetku byla stanovena do určité výše, ale v praxi se ukázalo, že pro banky tam vznikají eh, vysoké náklady a takový ten eh, účet může být eh, mm, zatížen jenom v náklady na provoz toho účtu, ale ničím jiným. Ten, ta právní změna Eh, je velice sporná. V současné době se vede eh, poměrně široká debata o tom, eh, jestli vůbec taková úprava stávající dává smysl a jestli není třeba ji zlepšit. Ale ještě jednou bych zdůraznil, ono jde o to snížit celkové náklady na řízení. Mm, my tam nemáme úplně ten problém, jako zmiňovali kolegové, pro případ, že eh, tam lidé neměli vůbec žádné eh, zůstatky eh, že by jim tam potom nesmělo, nezbylo nic na základní životní potřeby. Čili tenhle P-účet to byl vlastně takový interní problém, který se vytvořil na právní úrovni a akorát s ním a, a myslím si, že pro eh, to, aby se něco takového mohlo zavést na úrovni společenství, museli by se stanovit nějaké, eh, nějaký základní zůstatek, který by nebylo možné z toho konta strhnout. Základní zůstatek na životní potřeby. Nyní dám slovo komisaři, teda komisi, pan. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom eh, pár stručných reakcí, protože eh, tady máme řešit potenciální řešení a evropské iniciativy, takže já nebudu eh, předjímat, to bude, tím se bude zamývat panel 2, ale každopádně komise sdílí závěry panelu ohledně dopadů finančního vyloučení. A jak řekl pan zpravodaj, pan Klute, tak opravdu eh, my hodláme předložit legislativní iniciativu koncem května, začátkem června. Ještě nevíme, co to přesně bude, jestli to bude směrnice nebo nařízení, ale bude to legislativní iniciativa. Domníváme se, že je tu skutečný problém v Evropské unii a reakce bude také evropská. Pokud jde o kvantitativní data, tak eh, těch se nedostává, jsou eh, zatím nerovnoměrná. Ale zhruba možná 7% dospělé populace v Evropské unii nemá bankovní účet a částečně je to možná v důsledku dobrovolného vyloučení nebo v důsledku nedostatečné informovanosti a nebo nedostatku důvěry v bankovní systém. Ale mezi těmito procenty do vyspělé populace je asi 6 až 7 milionů lidí, kteří jsou skutečně eh, předmětem vyloučení v tom smyslu, jako tam hovořil pan Žeruzalemi. A eh, v některých členských státech existuje všeobecné právo na bankovní účet jako ve Skandinávii, ve Švédsku, Finsku a Dánsku Francii a Belgii máme specifické podrobně eh, eh, definované právo a v některých státech spíš je eh, samoregulace ve Spojeném království a třeba v Německu a veřejné orgány se někdy táží na účinnost těchto mechanismů. Takže tady eh, máme skutečně takovou trošku mozaiku eh, toho, co členské státy dělají. Je to nerovnoměrné, pokud jde o intervenci, ale v zásadě eh, bychom měli dospět k situaci, kdy všichni spotřebitelé v Evropské unii, kteří zatím nemají účet, aby měli právo si ho založit. A samozřejmě teď jde o to, jaké, co je to právo, o čem to právo je, za jakou cenu a podobně. Uh, a e, pan Wilbert už o tom částečně hovořil, myslím, že se k tomu ještě dostaneme. Děkuji. Eh, eh. Já vám děkuji, pane Bal. Je tu reakce ze strany zpravodaje? Ne, přímo bych na to reagoval. Myslím si, že tohle bylo poměrně jednoznačné. To, co řekla komise. I o, pokud jde o úmysly komise. Ale ještě poukážu na dvě eh, věci, o kterých bychom mohli pohovořit. Pokud jsem to dobře pochopil, existují v zásadě dvě linie. Jedna eh, eh, je taková ta sociální, o, kterých, o které hovořila paní Klamková. Prostě tady mm, to má vlastně souvisí to s chudobou, se vzděláváním, s nezaměstnaností. Hovořila se hodně o těchto problémech. Ehm, co by ehm, důvodech pro eh, nedostatečný přístup k ehm, bankovnímu účtu, potom jste hovořila o předlužení a zadlužení. I první řečník o tom eh, hovořil, o odmítání eh, z osobních důvodů, možná, že o tom by ještě mohl pohořit více. A potom je tady ještě ta právní stránka. Evropská unie může eh, samozřejmě vydávat jenom legislativu. Ovšem eh, celé to také eh, souvisí s sociální prací. O tom to musíme mít na paměti. Takže otázka je, jak smysluplně tyto dva aspekty provázat navzájem a jak nastavit tu legislativní reakci tak, aby to, co teď vázne, bylo nebo bylo možné tedy nastavit tak, aby to nevázlo. Ehm, vlastně může se vytvořit i takový eh, šedý trh, alespoň v některých eh, zemích nebo v některých oblastech. A jak tomu zabránit? Eh, může se na to vázat kriminalita? Prostě šedý trh je vždycky takovou předstupní místností k kriminalitě. Takže uh, kdybyste jeden nebo druhý k tomuto mohli něco říct, pokud vás něco eh, napadá, jak eh, tady postupovat. A jak evropskou legislativu nastavit tak, aby eh, vlastně to pomohlo i v těch aspektech, o kterých jste hovořili. Je me permettre de, de répondre en français. Já se dovolím odpovědět francouzsky, pokud dovolíte. Samozřejmě otázka nadměrného zadlužení a finančního vyloučení jsou vzájemně provázány. Jeden může vést ke druhému. To pozorujeme na různých úrovních. Nadměrné zadlužení, to je proces, který je spojen s trvalou nerovnováhou v příjmech a výdajích domácností. Je to jeden z problémů, na kterých zde můžeme pracovat. Jde o to mít přístup k vhodným finančním produktům a pořád se vracíme tedy k té otázce vhodných produktů, které jsou navrhovány, předkládány spotřebitelům, aby reagovali na jejich potřeby a nevedli přitom k problémům a k rizikům, která jsou nevyhnutelná jinak. Otázka nadměrné zadluženosti, když se podíváme na dopad nadměrné zadluženosti na finanční vyloučení, tak je jasné, že když máme špatnou bankovní minulost nebo úvěrovou minulost, tak to bankovní sektor samozřejmě si vykládá jako špatný signál, což je samozřejmě i logické a tím pádem eh, není možné takovémuto klientovi povolit přečerpání účtu. Takže jedna věc vede k druhé, to je jasné. Také si uvědomujeme, že nadměrná zadluženost eh, znamená, že se zavřou dveře vhodným eh, finančním službám a úvěrům, k takové té finanční nabídce klasických produktů vede k tomu, že se začnou využívat nelegální půjčky v případě, kdy prostě právní rámec země neumožňuje takovéto záležitosti zakázat. Když také třeba neexistují žádný uh, žádné zákazy a žádná omezení úrokových sazeb, které mohou být uplatňovány při půjčkách. Naopak také finanční vyloučení může zhoršit a vyvolat eh, nadměrné zadlužení, když eh, pod eh, záminkou nedostatečného příjmu začneme využívat velmi drahé a nebezpečné produkty, protože právní kontext nezakazuje takovéto druhy produktů. Mám na mysli tedy především úvěry a tam ty splátky mohou být opravdu velmi vysoké a mohou neuměrným způsobem narůstat v průběhu toho období splácení. Klienti, kteří jsou ovšem vyloučeni, nemají na výběr a je to vždy otázka výběru, vždy otázka volby. Je třeba, aby trh byl schopen nabídnout eh, širokou volbu, široký výběr produktů, všem spotřebitelům. A to, když už potom nemáte na výběr a musíte se spokojit s některými potenciálně nebezpečnými produkty, jasně vede k tomu, že potom na tom trhu takovéto nebezpečné produkty existují, protože mohou přežívat. Děkuji, chcete reagovat? Ano? Prosím, komise chce také reagovat? Takže nejdříve dám slovo komise nebo vám? Komise? Dobře. Děkuji, pane předsedo. Já možná také budu pokračovat francouzsky. Chtěl jsem pouze zdůraznit, možná také v reakci na to, co zde říkal pan profesor Milbert. Komise chce zakázat uh, možnost eh, přístupu k přečerpání bankovního účtu u základního bankovního účtu, aby zde nevznikalo eh, riziko nadměrného zadlužení nebo špatného využívání účtu ze strany lidí, kteří nemají dostatečnou úroveň finančního vzdělání. Je to tedy opatření na ochranu spotřebitele a také na ochranu bank, protože riziko špatného špatného řízení dluhu tím pádem eh, nebude existovat. Myslíme si, že je to situace win-win, jak se často říká. Jak pro poskytovatele služeb, tak i pro ty, kteří tyto služby využívají. Myslíme si, že je to základní kritérium. K poznámkám, které zde přednesl pan profesor Milbert eh, ohledně technologických omezení, například eh, čtení kreditních karet nebo debitních, debetních karet, eh, bankomaty a tak dále. V tomto případě je nutno omezit používání debetních karet a z našeho hlediska si myslíme, že nemusíme v našem návrhu zacházet až do takovýchto podrobností. Jde ale o to vyhnout se jakémukoliv riziku nevhodného používání platebních karet, eh, které by mohlo vést eh, prostě k přečerpání bankovního účtu. Pokud je o riziko ztráty karty a vše, co s tím souhlisí, nevím, zda to říkal pan Jerozalmy, nebo někdo jiný, že bychom neměli vytvářet eh, specifické produkty po, pro určitou část populace, abychom je nestigmatizovali. My si myslíme, že ten základní bankovní účet eh, spadá do pole působnosti směrnice o platebních službách, takže ochrana v případě ztráty karty eh, se řídí právě touto směrnicí. Děkuji. Děkuji a nyní zpravodaj pokud někdo z řečníků se chce přihlásit v jakémkoliv okamžiku, prosím. Jak, äh, also vielleicht noch mal ein... Tak možná ještě ta souvislost té sociální problematiky a regulačních možností, které my máme. To je otevřená otázka. Vy jste hovořil, pane Jeruzalemi, o eh, tom eh, zastropování úroků. Eh, to je věc, která jde nad rámec toho, co se teď plánuje. Čili myslíte, že bychom měli dále regulovat? Bylo by to vůbec možné? Každopádně krátkodobě vůbec ne. To je jisté. Teď se bavíme o otázce totiž, jestli je přístup nebo není přístup. A, a co musí souviset s využíváním účtu. Potom je tady otázka a, vezení, o omezení úvěrových možností, a, vzdělávání, potom nabídek určitým cílovým skupinám kde jsou, to znamená skupinami lidí, které, kteří žijí ve společ, v části společnosti, která má omezené možnosti. Eh, já si myslím, že je důležité, abychom eh, to, museli, abychom to viděli v, téhle, v těchto souvislostech. Samozřejmě na druhou stranu tahle eh, směrnice, nebo co, co to bude, také není neomezená. Já bych se možná zeptal i komise, do jaké míry eh, má eh, představy o tom, jak je možné zasáhnout do těch eh, souvisejících oblastí. Možná k tomu byste mohli ještě něco říct. Uh, Já nevím, jestli jsem úplně pochytil smysl vašeho příspěvku. Jde o možnost omezení úrokových sazeb? No otázka je, do, kam, jak daleko chce komise ve svém legislativním návrhu zajít. Jestli chcete jít eh, ještě za rámec eh, čistého stanovení po nároku, jestli chcete řešit eh, dluhy, které s tím souvisí, samozřejmě je třeba určité technické náležitosti stanovit, jak říkal pan Milberg. Existují dva různé přístupy e, k použití e, aktiv. E, samozřejmě jeden na základě kódu PIN, pokud tam vůbec něco máte. Druhá varianta je vždycky se muset podepsat. Takže vedle sociální stránky je tady i ta technická stránka. Do jaké míry je třeba zasáhnout do bankovního sektoru, abychom vytvořili předpoklady, eh, aby to, co tady máme eh, teď jako legislativní problém, abychom to vyřešili opravdu. Čili eh, do jaké míry si myslí komise, že bude třeba zasáhnout? Um, Děkuji, já už tomu rozumím myslím. Možná jsem měl říct, že duchem té legislativní iniciativy, eh, která by se, eh, s kterou se počítá, je mít určité eh, principy na té vysoké úrovni. To znamená, že my jsme nechtěli teď zacházet do přílišných podrobností, neboť chceme ponechat dostatek prostoru členským státům k tomu, aby zároveň zachovali systémy, které možná mají a které fungují. Čili Toto je filozofie našeho přístupu. A vzhledem k tomu, v rámci aspoň přístupu komise, co se stane v parlamentu a v radě, to je jiná věc, ale v tom samotném návrhu není naším záměrem zacházet do přílišných podrobností. Ale pokud jde o přečerpání v rámci účtu, tak eh, povolené nebo nepovolené přečerpání nemůže být nabízeno jakožto základní bankovní služba ne, nebo nějaká doplňková e, přidružená služba. To je záležitost, do které se nechceme pouštět. A eh, proto z hlediska technologie, pokud to tedy technologicky není, není eh, dozrále ta situace, pokud jsou tu nějaká technologická omezení, pokud by hrozilo, že dojde k přečerpání proto, že to nebude detekovatelné, tak pak by eh, tato možnost byla prostě zakázána. Mr. Per, Mr. Milber, please. Milber. Pokud na to můžu navázat, tak bych upřesnil dvě věci, o kterých jsem mluvil. Ten přístup na základě PINu eh, je eh, vlastně bariérou jenom pokud v té dané chvíli nebo eh, je možný jenom pokud je eh, elektronická, eh, existuje elektronické spojení s bankou. Potom lze zjistit, jestli je něco k dobru na účtu. Ale problém s těmi bankovními kartami debetními je, že v některých zemích v EU i mimo EU není možné, nebo problém byl, že bylo možné si vybrat peníze, aniž by se zkoumal zůstatek prostřednictvím těchto bankovních karet. Proto jsem říkal, že by všechny bankomaty v Evropě musely pořád být online a muselo by to tak být i všude jinde, kde se dá s takovouhle kartou na PIN vybírat peníze. Tak to je jedna věc, kterou bych ještě jednou tady takto popsal. A potom je tady otázka zneužití. Zástupce komise eh, říkal, že tady eh, bychom měli směrnici o platebních službách, která by eh, omezila to ručení za 100, do 150 eur. Ano, ale potom by tady byl problém eh, pro banku, když by vznikla větší škoda než 150 eur. Může to být i několik tisíc eur. A to by potom šlo k tíži banky. Takže poplatky za základní účet, které by potom ty banky mohly chtít, eh, ať už to bude 12, 20 nebo 36 eur, by potom eh, byly prostě nesmírně vysoké. Paní Klamková, prosím. Uh, jsem jen chtěla zmínit, že v kontextu České republiky je situace komplexnější. Protože kdybychom měli něco, co by zajistilo základní přístup bankovním službám, nejsem si jistá, jak by to benefitovalo té klíčové eh, cílové skupině, protože až 17, hovořila jsem o těch 17% Čechů, ale myslím si, že je to spíš jakési dobrovolné řešení. Kdyby byl přístup k bankovním službám, proč by individuálně měli tohoto přístupu využívat? Protože přetrvávají ty problémy, které jsem zmínila. Čili z mého eh, pohledu, pokud nebude možné konsolidovat třeba dluhy, a tady je řeč o lidech s velmi nízkými příjmy na sociálních dávkách, s dlouhodobým předlužením. Tito lidé, pokud nebudou schopni nějakým způsobem konsolidovat své dluhy prostřednictvím přístupu k tomu účtu, a to by předpokládalo nějaké mm, třeba regulační eh, systémy, kdyby byly určité odvody, ale zároveň by tam zůstalo dost peněz na to, aby je využívali pro rodinu, no tak pak nebude žádný důvod, proč by ty těchto služeb eh, využívali je tam také nutnost nějaké možnosti půjčky a případně hypotéky. To by byla, to by byla ta výhoda. Zkrátka půjčka nebo, nebo hypotéka, která by byla výhodnější než mimo ten bankovní sektor. To jsou ty dvě zásadní věci. Ale bude s bankovním účtem, budu si jistá, že nestratím ty peníze, budu mít prostředky pro rodinu, umožní mi to lepší přístup k hypotéce třeba na bydlení, protože to pak může mít i vazbu na určitou uh, jistotu v oblasti bydlení. Pokud se tyto body ne, neošetří a nevyřeší, tak nevím, v čem by spočívala výhoda takového účtu. Thank you, Mrs. Klankova. In reaction, Mr. Klut. Děkuji vám, paní Klamková, pan Klut. Já si myslím, že je eh, správné, že poukazujete právě na tohleto. Hovoříme tady o lidech, kteří mají jiné problémy, samozřejmě. Já se obávám, eh, že eh, tohle nevyřešíme takovýmhle předpisem. Je důležité vědět, že tady ten problém existuje. ty předpisy, eh, které eh, bychom potom potřebovali, rozhodně eh, souvisejí se sociální politikou a to není pravomoc evropských společenství. To samozřejmě můžeme skonstatovat a určitě bylo užitečné si to takhle vysvětlit tady. Ještě něco? Nemáte-li dotazu k těmto tématům? k první části, tak bychom si možná dali chvilku pauzu a vrátíme se ke druhé části panelu ve tři čtvrtě na jedenáct. Děkuji. So, ja. Ich denke, ja, Viertel vor ist... Er. Tak já myslím, že jsme eh, dosáhli eh, konce přestávky a navrhuji, abychom se pustili do další práce. V první části našeho semináře jsme se věnovali otázce eh, popisu problematiky obecně a v České republice jsme si ukázali, jak konkrétně to může vypadat. A ve druhé části eh, se budeme eh, zabývat eh, hledáním řešení. Otázkou je, jak by mělo vypadat eh, takové nařízení nebo eh, směrnice. V Německu eh, máme úpravu na základě dobrovolné, je to ta auto samoregulace. V jiných zemích existuje nějaká právní povinnost, zákonná povinnost. A otázkou je, jaká zkušenost s tím, s těmi jednotlivými přístupy je, co funguje a jak to funguje a co funguje lépe co dává větší smysl pro eh, cílové skupiny. Další otázka, na kterou už jsme narazili dnes dopoledne, je otázka eh, nedostatečného eh, využití toho přístupu, to znamená, co by se ještě k tomu mohlo navázat, co by s tím účtem mělo být spojeno. Eh, v některých zemích nebo se vyskytla otázka možnosti zjišťování, eh, zajišťování inkasních příkazů, eh, trvalých příkazů, potom je tady otázka bankovních karet a souvisejícího možného přečerpání a zadlužení. Já si myslím, že všichni, kteří zde dnes hovořili, že nechceme, aby to vedlo k většímu zadlužování, k přečerpávání, takže musíme zabudovat tam do toho určitou ochranu. I na technické problémy už jsme poukázali. Takže ve druhé části se budeme zabývat těmito návaznými otázkami a teď bych dal slovo nejdříve panu Manfredu Westfálovi, který eh, je z Německa. A eh, pracuje tam v eh, poradně pro spotřebitele a zabývá se konkrétně tímto tématem. Máte slovo. Děkuji, pane Klute. Já vlastně nejsem ani takový poradce pro spotřebitele, jsem ve spolkovém uh, jsem v federálním spolku mm, centrály pro spotřebitele. My vlastně eh, děláme takovou eh, koordinační práci pro eh, naše spotřebitelské centrály v jednotlivých spolkových zemích, které potom dělají práci se spotřebiteli na místě. Nejdříve bych poukázal na rámcové podmínky, to znamená, jak Eh, nastavit právo eh, na eh, bankovní účet, na běžný účet. Co můžeme myslet ještě těmi základními bankovními službami a co už ne. A potom závěrem se podívám na přístup k dalším bankovním službám vedle toho běžného účtu. Máme tady určité problémy s finančními službami pro spotřebitele. Oni jsou totiž eh, velmi mnohočetné, eh, složité a já eh, poukážu tady na poslední věc, kterou tady mám. Jedná se o zaručení spravedlivých podmínek. Ani v Německu to není snadné. Kolikrát je to těžké dostat se k přesným číslům, ale eh, počítáme, že eh, více než 100 tisíc eh, spotřebitelů, kteří by chtěli mít přístup, nemá přístup k běžnému účtu i když ten je prakticky nepostradatelný pro každodenní život. Základní bankovní služby. Dnes se zabýváme k, tedy přístupem k ním, ale eh, ono to má i další rozměr. Evropská komise už na konci roku 2004 předložila studii, která se zabývala eh, základním, základními bankovními službami a cílem mm, bylo tedy dosáhnout jejich definice a omezit složitost těch produktů a souvisejících informací tak, aby existovaly jednoduché standardizované produkty se spravedlivými smluvními podmínkami všeobecnými a s spravedlivým poměrem nákladů a výkonu. Takže eh, bylo třeba vytvořit eh, zjednodušené informace. Eh, tam už jsme se posunuli například pokud je o investiční fondy, ale u jiných <laughs> věcí jsme ještě nepokročili. A je třeba tedy pr- pracovat i do budoucna. Musíme se zabývat tím, kde začít. Například by to mohly být penzijní produkty. Členské státy teď stále více Eh, přecházejí ze státního penzijního pojištění na soukromé penzijní předpojištění. A v, řade, eh, v řadě produk- případů jsou to velmi složité produkty a eh, je velice obtížné pro spotřebitele se orientovat v tomto Velice stručně bych se eh, dotknul studie Evropské komise z června 2010, eh, července, pardon, kde eh, se zjistilo, že nebo konstatuje, že 30 milionů lidí v EU nemá přístup k běžnému účtu. Belgie, Francie, Fran, Francie Finsko a Dánsko a Švédsko mají eh, zákonnou povinnost ty účty otevírat a v eh, šesti eh, zemích existuje nezávazná samoregulace v této věci. A my si myslíme, že to vlastně vůbec nefunguje. A spolková vláda to také opakovaně konstatovala, například ve své poslední zprávě, a požaduje značné zlepšení. Neexistuje žádný monitoring, žádné vymáhání těch ustanovení na základě samoregulace Eh, existuje prostě jenom eh, možnost si stěžovat, ale neexistuje žádný systém řešení stížností. A ve 14 členských státech vlastně neexistuje v Evropské unii žádný legislativní základ. Eh, studie také ukázala na to, že průměrné roční náklady na základní běžný účet obnášejí asi 60 eur v průměru v Evropské unii a existují e, určité nevýhody. Například e, jsou tam e, například vysoké poplatky za určité konkrétní transakce nebo za zneužití nebo nepřiměřené využití služeb účtu. Nebo například pokud se ztratí PIN, nebo pokud se eh, je ukradená karta, tak se tam platí eh, vysoké poplatky, což v jiných případech eh, není. V této studii se také konstatuje, že základní běžné účty mají ovšem také zásadní výhody. Například potom je lehčí získat práci nebo žádat o práci Eh, získat eh, eh, nájem v případě, že potřebujete mít k tomu bankovní účet a dostat se vůbec k některým transakcím, protože ty nejsou možné hotovosti. Máte možnost posílat peníze, máte nižší transakční náklady, než když musíte platit hotově, anebo se nechat platit hotově Potom jsou tady elektronické platební možnosti, kterým můžete mít snažší přístup, máte eh, vyšší eh, jistotu, vzhledem k tomu, že eh, podnikáte méně zhotovostí a také po internetu můžete mít širší výběr zboží a služeb. A člověk se potom také cítí méně finančně vyloučen, což je také velmi důležitý aspekt. Co znamená vlastně přístup k bankovním službám? Eh, podmínkou pro eh, podmínky pro získání eh, nebo pro zamezení účtu jsou poměrně restriktivní. Je řada případů, kde existují účty, ale nefungují tak, jak by měly protože eh, jsou přečerpané, protože eh, je tam konfiskace eh, na tom účtu, jsou obstavené a tak podobně. Takže bychom měli zřídit nějaký centrální bod informací o účtech, kde by bylo možné zjistit, kdo má jaký přístup. V zásadě by všechny eh, banky, spořitelny a poskytovatele finančních eh, služeb nebo platebních služeb eh, měly povinnost tam poskytovat informace. A potom si myslíme, že by měl, měl existovat zákonný nárok získat takový přístup, získat takový účet. A pokud člověk bude odmítnut, tak eh, by to mělo být na základě jasných přeskoumatelných důvodů a neoprávněné eh, odmítnutí eh, tomu bychom měli být schopni zamezit. A potom samozřejmě neměly by se automaticky používat pravidla, která jsou vytvořena na prevenci praní špinavých peněz nebo financování terorismu tam eh, ta se nesmí zneužívat k odmítání spotřebitelů. Samozřejmě potom eh, jsou tady ty otázky jako eh, skutečné podvody nebo neplacení poplatků nebo v napadání bankovních pracovníků jako důvody k odmítnutí účtu, ale ty bychom mohli upravit konkrétně. Potom, jak by eh, měl takový účet vypadat? Mělo by být možné udělat hotovostní eh, vklady a výběry, eh, potom převody, mělo by možné zřídit přímé inkaso, nechat si vydat debitní kartu. A když člověk chce, kart, chce účet, tak by měl dostat dobré, standardizované, jasné, eh, pochopitelné eh, informace o tom účtu. Potom otázkou eh, jsou kontokorenty. Já si myslím, že by neměl existovat, nemělo existovat právo na přístup k úvěru automaticky. Nicméně může tady být ochrana uh, likvidity, eh, například prostřednictvím malého, eh, malého takového nárazníkového pásma, ale pouze pokud eh, ti lidé o to výslovně požádají. A na základě samozřejmě přeskumu jejich bonity. A potom je třeba zohlednit různá národní specifika. Ve Francii eh, se používají čeky, eh, šeky, v jiných eh, zemích se používají jiné věci, které by s tím třeba mohly souviset. A teď k cenám za takový účet. Měl by existovat celkový paušál, který bude obsahovat veškeré náklady na ten účet. Neměl by být vyšší než náklad na normální běžný účet a rozhodně by neměl být vyšší eh, než náklady spotřebitele, eh, tedy pardon, poskytovatele. Eh, takový příklad máme například v Belgii. Už tři čtvrtě roku tady máme příklad o tom, jak to bývalo mohlo dobře fungovat, ale nefunguje. Je to ten P-účet, o kterém hovořil profesor Milberg. Je to ten účet s ochranou proti konfiskaci, proti exekuci. Teď se to zkoumá, jak to vlastně funguje a my jsme eh, požádali 35 eh, bank o, tom, jak to, o informace o tom, jak to funguje a dokonce eh, jsme některé z nich museli zažalovat, protože jsme zjistili, že protože jsme zjistili, že nevytvořili žádný produkt. My jsme eh, zjistili, že eh, kolikrát je tam velice eh, složitý postup pro tu ochranu proti konfiskaci a že v praxi vlastně dochází k zabavení a potom k vrácení, takže to neochraňuje ty základní životní potřeby. Nicméně oni to nabízejí jako samostatné eh, konto, má to méně funkcí než normální konto a A potom k tomu nenabízeli žádný online banking, debetní karty, ani eh, se tam nedali zřídit inkasní platby nebo něco takového. Takže je to eh, model konta, který příliš nefunguje. A navíc za tato účta za tyto účty účtovali eh, vysoké poplatky, 15 až 20 eur eh, za měsíc. Zatímco eh, víme, že v Evropě je průměrný poplatek 5 euro za měsíc. Takže to stálo víc než normální běžný účet v Německu, tohle, tenhle P účet. Ty náklady jsou samozřejmě osudové. Ti, kteří mají takové účty, rozhodně nejsou ti nejbohatší a platí tedy více. A některé věci jako online banking nebo nakupování zahraničí pro tyto lidi už vůbec nejsou možné. Já jsem slyšel o novém příkladu z Irska včera a sice irské banky teď začaly poskytovat účty eh, a eh, účty respektive takhle. Účty, kde je menší pohyb než 1000 eur za měsíc, stojí daleko více než běžné účty. Normální a, a takže ukazuje se tady určitý trend. A teď jak to vyřešit? Měl by tady být právní nárok na přístup k platebnímu účtu, aniž by bylo nutné si eh, s tím k tomu kupovat nějaké další eh, služby všechny banky a další finanční instituce by měly povinnost poskytovat takovéto účty, e, byly by tam předepsané e, ty základní důležité funkce a ten základní účet by ovšem neměl e, poskytovat přístup k ke kontokorentu, k přečerpání, ovšem nějaký, nějaké drobné přečerpání může být důležité prostě z likviditních důvodů. To by mělo být součástí balíčku, pokud eh, si o to spotřebitel řekne a pokud eh, budou dodržena pravidla bonity. Cena eh, takového běžného účtu musí být spravedlivá, musí, být, musí to být cenově dostupné, nesmí to být dražší než normální účet a musí o tom existovat jasná informační politika. Musí existovat také mechanismy mimosoudního eh, urovnání sporů, eh, ty musí být k dispozici a musí se eh, sledovat ta pravidla a jejich proveditelnost, která s tím souvisejí. A potom samozřejmě je třeba zohlednit národní specifika. Závěrem bych ještě zmínil další otázky, které s tím souvisejí. Já už jsem hovořil o, o úvěrech. E, ty by měly existovat v zásadě jenom překlenutí krátkodových obtíží s likviditou. Ale to jenom v rámci žirového účtu a s minimálním zajištěním. Potom jsou tady e, otázky mikrofinančních produktů, to jsou alternativní formy, formy úvěru, Potom je tady přístup k jednotlivým, eh, tedy k jednoduchým eh, spořícím produktům. Jinak tady hrozí eh, riziko toho, že lichváři budou mít velké obchody a tomu každopádně chceme zabránit. Děkuji vám. Já si myslím, že tohle byl poměrně ucelený obrázek situace o tom, co by eh, takové, takový účet měl umět nebo poskytovat eh, z hlediska ochrany spotřebitele. Za to vám děkuji. Eh, v prvním části jsme hovořili hodně o tom sociálním rozměru a tady teď hovoříme hodně o tedy té ekonomické stránce toho účtu. Říkal jste také, že v Belgii existuje jasná právní úprava a tím eh, už mohu se dostat k dalšímu příspěvku eh, pana Jeruzalmiho ještě jednou a ten nám tentokrát eh, řekne něco více o tom belgickém systému. Nebo možná tady ještě pan Vestal hovořil o dobrovolném, dobrovolné úpravě já jsem vás alespoň tak pochopil, vy to považujete za poměrně problematické a v praxi se ukazuje, že to je poměrně neuspokojivé, alespoň z pohledu zákazníka. Takže já jsem teď zvědavý, jak to funguje, když je to v Belgii uplavené jako povinnost ze zákona. Máte slovo. Mm, Děkuji. Pokusím se tady představit belgické řešení, nebo nevím, jestli je to řešení, ale každopádně, jak je upraven eh, přístup k základním bankovním službám. Problém jsme identifikovali v průběhu studie, kterou ministerstvo eh, hospodářství v roce 2001 zadalo. Identifikovali jsme 40 tisíc lidí, kteří byli postiženi vyloučením z finančních transakcí. Většinou to bylo proto, že to byly lidé méně vzdělaní, z nižších eh, příjmových skupin, většinou na sociálních dávkách. A samoregulace bankovního sektoru eh, tady nefungovala. A pak tady byl ještě problém toho, že ty příjmy nebyly chráněny před konfiskací v případě převedení na účet. Takže právo, které vzniklo právo na vytvoření základního účtu, bylo provázeno ještě novými pravidly pro konfiskace, které zlepšují přístup k účtu, tedy k tomuto základnímu účtu. A e, ten cíl zákona, který e, vstoupil v platnost v roce 2003, byl vytvořit e, právo na přístup k základnímu bankovnímu účtu za konkrétních podmínek, tak aby měli všichni občané chráněný přístup, který v podstatě omezuje tu, to vnímání té osoby jakožto sociálně vyloučené nebo finančně vyloučené jaké cíle, jaká byla cílová populace. Týká se to všech spotřebitelů, které mají povolení k pobytu, které nemají žádný transakční eh, nebo základní účet, eh, včetně spořícího účtu a nebo eh, případně nějakých investičních fondů a nemají žádný úvěr nad 6 000 eur a nemají vlastně úvěrovou bilanci roční úvěrovou bilanci eh, nad 6 tisíc eur. A belgická pravidla stanoví poměrně podrobně, co tento účet zahrnuje, co umožňuje. Co v tom je všechno zahrnuto. Tedy otevření toho účtu, jeho zpráva a jeho uzavření, pak eh, papírové anebo elektronické platební příkazy, e, potom samozřejmě inkas, příkaz inkasu, to znamená energie anebo e, účty za telefon, dále e, možnost vkládání hotovosti a také možnost výběru v rámci jak poboček, tak i bankomatů a potom volný přístup k výkazům, výpisům tedy minimálně dvakrát měsíčně na pobočce. A přičemž roční poplatek v tomto případě byl 12,62 eur za rok. A pochopitelně, že se to upravuje eh, na základě inflace. A ta záruka znamená, že i tedy je, je to zaručeno všemi, evropsk, všemi belgickými bankami a je e, to něco, co je uplatňováno bankovním sektorem a jsou tam také zástupci o, o, asociací na ochranu spotřebitele. Zatím bylo jenom 13 e, stížností a byly předepsány sankce v eh, případě nedodržování eh, zákona a ministerstvo hospodářství se může obrátit na obchodní soud eh, v případě stížností na nějaká, nějaká porušení a pokuty mohou být od 500 do 20 tisíc eur. Zákon rovněž eh, zakládá kompenzační fond, který spravuje Belgická národní banka a financují ho jednotlivé eh, banky, komerční banky. A eh, banky, které mají proporčně vyšší počet základních bankovních účtů, by měly mít možnost se přihlásit o kompenzaci z tohoto fondu. To znamená, že pokud některé banky jsou otevřenější vůči poskytování těchto základních služeb lidem, ale v důsledku nedostatku příjmu z těchto služeb se mohou obrátit na kompenzační fond. A zatím ještě ten zákon týkající se provádění tohoto fondu nebyl dotažen, ale je to, eh, je to každopádně možností. Ovšem zatím si žádná banka nestěžovala. A možná, že ta, možno, ta, ta možnost tedy této kompenzace zapříčinila to, že všichni postupují podle pravidel. Od eh, vstupu tohoto zákona v platnost byly provedeny dvě studie, které měly zhodnotit, jak, eh, do jaké míry to funguje, do jaké míry to je eh, účinné a zdá se, že dopady na lidi byly velmi pozitivní. Zároveň se zdá, že banky rozvinuly i další druhy základních účtů, které jsou lépe uspůsobeny svým organizačním požadavkům to znamená, že už neodmítají otevření účtu A máme tu také vznik osvědčených postupů ze strany banky Dexia, která vytvořila jakýsi sociální účet a Dexia je partnerskou bankou organizace pa, eh, pa, mm, pro sociální pomoc s prostřednictvím, které se vyplácí eh, například sociální podpora. Takže díky tomuto zákonu již banky neodmítají lidem otevření účtu, a to dokonce v některých případech to ani není ten základní účet. A stojí za zmínku, že to, že to takto v Belgii funguje, je dáno možná i kontextem a zahrnutím toho, že Prokázání totočnosti není v Belgii velkým problémem. Už proto, že míra jazykových znalostí a gramotnosti není eh, eh, tak nízká, netýká se, eh, negramotná není velká část populace. Takže ta možnost přístupu je opravdu otevřená většině. Děkuji. Ähm, was mir nochmal aufgefallen ist, ist... Já eh, jsem se tady zaměřil na to, o čem jste hovořil jako o cílové skupině. Čili kdo má bydliště v Belgii, má přístup k tomu účtu a další několik podmínek, takže doufám, že jsem to pochopil eh, dobře. To je určitě eh, zajímavé. Myšlenka té cílové skupiny je ta, že vlastně celé obyvatelstvo, celá populace je cílovou skupinou. Pokud už nemá tedy přístup k bankovnímu účtu, pokud nemá třeba úvěr ve výši 6 tisíc euro, anebo úspory. Takže každý, kdo nemá tuto částku, to znamená do 6 tisíc, buď jako vklad, anebo jako úvěr, má přístup k těmto základním službám. Ale samozřejmě cílová skupina je především tedy ta skupina, která eh, čerpá sociální dávky nebo příliš zadlužené osoby, které neměli zatím přístup eh, k úvěrům a k bankovním službám, protože mají špatnou historii z hlediska splácení úvěru. To jsou lidé, kteří jsou tedy vyloučeni z finančních služeb, eh, nebo i tedy ty osoby, které zatím nechtěli mít eh, bankovní účet, protože zde hrozilo zabavení, obstavení tohoto účtu ještě v té době. Ja, ich hätte noch eine... Já bych, já bych si dovolil ještě jednu otázku k tomuhle co občané z jiných eh, zemí EU mají také eh, nárok na takový účet, hmm, pokud tady mají eh, bydliště. Takže jak to vypadá s občany z jiných zemí EU? Mají nárok na takový účet v Belgii? Já nebudu tvrdit, že tuto otázku mám skvěle zdokumentováno, ale vztahuje se to v podstatě na všechny, kteří bydlí v Belgii. To znamená, každý, kdo doloží, že má pobyt v Bruselu, tak může mít přístup k tomuto účtu. Ja, danke. Und ein weiterer Punkt, also das als Merkpunkt vielleicht auch noch. A ještě jedna věc, možná poznámka k panu Filipovi z komise. Otázka ochrany proti eh, konfiskaci, proti exekuci ta je opravdu eh, ústřední. Vy jste říkal, že eh, tady v Belgii eh, se plánuje nějaká takováhle ochrana. I v té, mm, v té nové úpravě bychom něco takového mohli zohlednit, ale nevím ještě, jak úplně přesně. Teď dám každopádně slovo paní Andalony která je profesorkou na univerzitě v Miláně. A jedná se o pří, téma a o téma migrace. V Evropě existuje různ, existují různé formy přistěhovalectví uvnitř Evropy, z vnějšku Evropy do Evropy. Máme tady tu zvláštní eh, skupinu, o které jsme hovořili dnes dopoledne, o, a sice Romové a Sintiové, kteří nemají eh, žádné stále bydliště, ale migrují mezi eh, evropskými zeměmi a žijí tedy v různých zemích. Tady máme samozřejmě mimořádné obtíže a problémy. A já myslím, že vy nám teď budete k tomu moci eh, říci několik eh, podrobností. Máte slovo. Eh, thank you. Děkuji vám. Takže já chci poděkovat panu Klute za to, že skrze něj mám možnost účastnit se této, tohoto velmi podnětného workshopu. A já se zaměřím na přistěhovalce, to je osoby, které opustí svou mateřskou zemi, aby žili v jiné zemi, kde se jim skýtají lepší možnosti práce a e, příjmu. To znamená, tady vycházíme z koncepce mobility, která si e, vyžaduje v podstatě e, klást důraz na různé přeshraniční transakce a když se podíváme na přínosy eh, různých, eh, například existence základních účtů, tak víme a můžeme konstatovat, že obecně je eh, málo obav ohledně přeshraničního otvírání účtu, ale více problémů je v případě přistěhovalců a migrantů. Migranti jsou často znevýhodnění, jsou, z, představují zranitelnou skupinu a jsou to často lidé s nízkým příjmem, starší ať, nebo mladí, nebo nezaměstnaní, nebo žijící v geograficky izolovaných oblastech a tak dále. V zásadě eh, skupiny vůdců často vykazují eh, určité charakteristiky a postoje, které jsou příznačné pro další eh, skupiny, jako jsou sociálně vyloučené skupiny, nízký příjem, nízká úroveň dovedností, nízké eh, jazykové znalosti. A jsou tady různé i psychologické bariéry, jako může být například nedostatek důvěry. Ale často jsou to určité stereotypy. Tyto charakteristiky částečně souvisí s určitými migračními fázemi a s úrovní integrací v hostitelské zemi a také to může souviset s ekonomickými, sociálními a e, úrovněmi a vzdě, úrovní vzdělávání. Pokud jde o finanční služby, tak ty, e, tyto skupiny migrantů se mohou lišit v něčem od jiných vyloučených skupin. Východiskem je tedy, že ne všichni přistěhovalci jsou chudí. Nicméně často mají eh, přístup, problémy v přístupu k finančním službám nebo k jejich používání. Musíme tudíž brát potaz, že mohou mít specifické potřeby, které strana nabídky někdy neřeší. Když se podíváme na literaturu o eh, přístupu migrantů k finančním službám v Evropě, tak se často zaměřuje eh, tedy na konkrétní otázky, jako jsou remitenční platby, ale v nedávných letech se zvýšila eh, pozornost na finanční začlenování. A pokud jde o remitenční platby, tak tady máme poměrně rozsáhlé studie, které jsou podloženy i empirickými poznatky. Eh, jsou tu různé nedostatky a ty potřeby se liší, existuje různé kanály, jimiž jsou převáděny eh, remitence. A pokud bychom akceptovali následující kategorie, tak mm, ti mainstreamoví poskytovatele, čili banky, jsou tady pak specializovaní operátoři, kteří se zaměřují na převody eh, finančních prostředků a určité neformální eh, transakční kanály, což jsou například rodinní příslušníci, přátelé a nelicencovaní poskytovatele, tak eh, je, když se na ně podíváme, tak vidíme, že je tu rozlišení podle země původu, země cílové země etnických skupin, různých osobních postojů, sociální integrace a životních stylů. A těžko tudíž nějakým způsobem generalizovat. Ale přesto z těchto studií vyplývá, že riziko při využívání posky, poskytovatele a to, proč jsou na základě čeho se rozhodují, může být například bezpečnost, rychlost, snadnost přístupu a náklady. Náklad často není eh, tím klíčovým faktorem, ale empirické eh, důkazy jsou tady dvojznačné, protože eh, ty náklady na převod se těžko hodnotí vzhledem k různým okolnostem. Často závisí na celé řadě faktorů, která zahrnuje nejenom použité instituce, ale také částky, prostředky platbě a prostředky Eh, dodání těch prostředků. A nejsou jasné důkazy o tom, že by poplatky u těch eh, specialistů, kteří se převádě zaměřují na eh, převody, že by byly vyšší nebo nižší než u bankovních transakcí. Každopádně kritéria pro volbu toho kanálu nemají jako hlavní kritérium náklady. Když zohledníme potřeby migrantů, tak hlavní prvky jsou migrační fáze a také různé osobní eh, rozdíly. Když se podíváme na ty migrační fáze, tak vidíme, že implementace plánů na eh, přemístění z jedné země do druhé lze rozdělit do eh, celé řadě, řady různých fází, z nichž každá má své vlastní priority z hlediska základních potřeb a finančních potřeb. E, s ohledem na tento přístup e, musíme zvažovat jejich potřeby dynamickým způsobem, nikoli statickým, a tím jsme e, v lep, máme lepší možnost zhodnotit odezvy. Tady vidíme různé fáze a pro každou z nich příslušné potřeby. Takže nejprve ta předběžná stá, předběžné stádium nebo fáze, kdy jde zejména o otázku přežití, eh, většinou dojde k akumulaci dluhu. Pak je fáze legalizace a tady už přichází v úvahu remetenční platby, platební služby a eh, určitá poptávka po spotřebitelských úvěrech pro některé mikrokredity. Dále je tady to usazování, tady opět remitenční platby, úspory a platební služby, půjčky na eh, například spotřebu nebo zahájení ekonomických aktivit, to je ale jenom pro několik málo osob a hypotéky a pak případně neživotní pojištění pro určité základní škody, pojistné události. A pak je část eh, z fáze konsolidace, kde opět remitenční platby, ale ty těch význam se začíná snižovat, pak základní služby a sofistikovanější finanční potřeby, včetně například hypoték a elektronických platebních služeb a životní neživotní pojištění a penzijní systémy. A pro další stádia už ta poptávka je eh, individuálně rozlišená. Pokud je tento model eh, přechodný, transitní, to znamená, že se vrací do eh, země původu, tak je tu latentní poptávka ohledně úspor a převoditelných penzijních systémů a anuit. A pokud jde o nějaké eh, finální eh, řešení, tak eh, zajištění budoucích generací, tak eh, tam je to případ Ceteris Paribus když se podíváme na tento přístup, tak můžeme poukázat na dva, vypíchnout dva body. Jednak, remitenční platby jsou něčím, co představuje v podstatě potřebu eh, specifickou pro ten tržní segment mm, eh, přistěhovalců, migrantů a většinou se to pak mění v průběhu celého životního cyklu. A velká část remitenčních pladeb a těch jejich toků probíhá vně bankovního systému. A teď se vracíme zpátky k základní otázce, z které můžeme vyvodit, že remitenční služby jsou, představují jednu ze základních potřeb, ale pravděpodobně není absolutně nezbytné, aby byly zahrnuty do těch služeb základního účtu. A vzhledem k tomu, že tady je veliká diferenciace tak eh, se musí zohlednit i to, že některé banky nejsou konkurenceschopné na, v tomto trhu, takže ta druhá stránka mince případného eh, zahrnutí eh, do toho základního účtu by vedla k určité nepružnosti poptávky a neuspokojení některých potřeb zákazníků. Měli bychom také eh, vzít potaz nový instituční rámec, který vyplývá ze směrnice o službách na vnitřním trhu, která ustavila nový moderní právní rámec platebních služeb, které zahrnují i soubor pravidel, které mají zajistit transparentnost eh, podmínek a informačních požadavků pro uplatebních služeb. Podle mě všechny ty, tato, všechna tato ustanovení by zlepšila funkcionalitu a ochranu přestěhovalců proti eh, nekalým a zavádějícím postupům. A teď se vracíme k dalším bankovním službám, včetně základního bankovního účtu. Měli bychom zohlednit, že v některých případech a kontextech existují různé bariéry, které drží, eh, které drží ty migranty mimo finanční systém. Mohou to být jazykové, kulturní, Eh, bariéry eh, a eh, nebo třeba otvírací hodiny bank. A proto doplňkové služby jsou mm, ještě mimo bankovního charakteru jsou stále nezbytné. Usnadnění přístupu migrantů k základním službům, slu, uh, účtům není jenom o tom poskytnutí základních služeb, ale může to být také důležité pro nastartování určitého vztahu, který umožní rozvinutí vzájemné důvěry a pochopení a tím pádem to potom e, umožní získat přístup k úvěrům a různým dalším sofistikovanějším produktům a službám. Ale e, má-li být toto překonání bariér úspěšné, tak e, nabídka základních účtů pro migranty předpokládá také další opatření pro překonání bariér. To znamená například reformulace určitých vztahů se zákazníky, tady musíme vycházet z osvědčených postupů, aby byly informační letáky poskytovány ve více jazycích, aby také zaměstnanci byli schopni hovořit více jazyky a aby existovaly některé specializované pobočky a komunitární partnerství. A pak jsou tu inovace produktů, například eh, různé takzvané zrcadlové účty v oblasti půjček a hypoték a taky penzijních systémů. Já nejsem přesvědčena, že by do základních účtů měly být zahrnuty úvěry, ale silně doporučuji například, aby byly rozvíjeny z eh, produkty v oblasti třeba úspor na bydlení. A pak e, existují různé systémy na spoření a na vytváření portfolia aktiv, ale tyto produkty a služby nejsou opět něčím, co by mělo být v rámci základního bankovního účtu. Ale aby banka byla důvěryhodná ve předkládání své nabídky, měla by navrhovat i sofistikovanější služby, které jsou v souladu s rozvojem, vývojem a potřeb přistěhovalců v různých fázích migračního procesu. A tato doplňková nabídka by měla posílit a zhodnověrnit přání bank se podílet na udržitelném vztahu se zákazníkem. A také jsme si povšimli, že ten sektor migrantů v některých eh, případech může podporovat ještě sociálně zodpovědné chování a také banky, které jsou skutečně spotřebitelsky orientované. V některých případech možná více času eh, je stráveno na konferenci, kdy se eh, prezentují různé produkty bankovní než počet eh, těch bankovních účtů, které eh, skutečně v tomto segmentu eh, fungují. A takže na závěr. Ten základní bankovní účet jistě vychází vstříc určitým potřebám zákazníkům ehm, z, z tedy migrantům, kteří jsou jinak finančně vyloučeni. Je to důležité zejména v raném fázi procesu, týká se to Eh, lidí, kteří většinou nepředstavují většinou migrantů. A eh, to znamená z hlediska kulturní a vzdělávací úrovně osobních jeho eh, přístupu a dalších, jsou i nadále mezi těmi, kdo jsou sociálně slabí, ekonomicky znevýhodnění a tudíž jim hrozí jak sociální, tak finanční vyloučení. Tato nabídka by měla být pouze prvním krokem který je součástí širšího eh, rámce služeb, širší nabídky služeb, která se může postupně rozvíjet k ucelenější nabídce pro migranty. Podle mého názoru je nezbytné, aby byly zavedeny nástroje, které umožní monitorovat začlenování a, a to prostřednictvím tzv. měkké regulace. A tato ty, tyto nástroje by eh, měly svým způsobem vyloučit rizika, která by mohla být kontraproduktivní, která by mohla oslabit důvěru v bankovní systém a tudíž následné stažení z trhu. Já vielen Dank. Eh, Já mnohokrát děkuji. Eh, za nastínění dalšího rámce, který samozřejmě eh, také souvisí s eh, otázkou regulace základních bankovních služeb. Hovořila jste o jedné důležité věci a, a důležité, pokud je o Evropu, a sice o, o různých jazykových verzích. Když něco takového chceme dělat eh, na evropské úrovni, tak eh, je tady samozřejmě otázka integrace na vnitřním trhu. A alespoň tady v Belgii. Není problém Eh, získat všechno eh, nizozemsky, eh, respektive vlámsky, francouzsky nebo německy. Takže proč by to nemohlo jít i v jiných jazycích? Nicméně určitě je důležité, abychom pamatovali při té úpravě na jazykové verze. A teď už se dostáváme k poslednímu příspěvku, a sice od Petra Dirberga, který bude hovořit o Eh, v možných vazbách na služby v eh, obecném ekonomickém eh, zájmu. Pane Dirbeku, teď můžete tady pouřit o těchto vazbách. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové. Já jsem rád, eh, že eh, zde dnes před vámi mohu vystoupit. Budu hovořit o službách v obecném a ekonomickém zájmu. Tyto jsou upravené ve třech ustanoveních. Já jsem se řadil eh, podle toho, nebo tak, Eh, ne kvůli tomu, že by byl právník a nedokázal počítat jako většina právníků, ale eh, zařadil jsem je v historickém pořadí. Nejdříve jsme měli článek 106, pak článek 14 a pak protokol 26. Podívejme se tedy na článek 106. Možná, že by bylo možné zvýšit ten text, zvětšit ten text trochu. Nebo zvětšit ten fond. To bylo úplně báječné. Každopádně ve 106 je třeba pamatovat na odstavec 2 a tam se hovoří o podnicích, kterým bylo svěřeno provozování služeb obecného, v obecném hospodářském zájmu, nebo podnicích, které musí, které mají povahu eh, v monopolu vytvářejícího výnosy. Tak tyto jsou eh, předmětem pravidel obsažených ve smlouvách, zejména eh, pravidel o hospodářské soutěži, pokud uplatňování těchto pravidel nebrání eh, výkonu eh, ve skutečnosti nebo po právní stránce konkrétních úkolů, kterým, eh, které ty podniky mají. A samozřejmě v rozvoj podnikání nesmí být ovlivněn tak, aby to bylo v proti, z, proti zájmům Unie. Takže tohle bylo už v římských smlouvách z roku 57. Tohle je to základní východisko. Co to jsou služby v obecném eh, ekonomickém eh, zájmu? Je eh, vlastně stanoveno tady. Tady se hovoří o volném oběhu, o volném pohybu, o pravidlech hospodářských, hospodářské soutěže. Pokud je třeba se od nich odchýlit, tak je tady ten test dvojí přiměřenosti. To znamená, bude to nezbytné k výkonu nebo k poskytování těch služeb a nelze neúměrně ovlivnit přeshraniční obchod. Čili z toho vycházíme historicky. Ve smlouvě neexistuje žádná konkrétní definice těch služeb v obecném ekonomickém zájmu, nicméně soud přijal, že eh, členské státy mají velký prostor k eh, stanovení, že konkrétní služba je eh, služba v obecném ekonomickém zájmu. V těch několika případech, kdy soud tedy na tuto otázku reagoval. Hovořilo se tady hodně o hypotékách dnes dopoledne, o výstavbě domovů. A já si nemyslím, že instituce společenství by byly ochotné uznat, že hypotéky a přístup k úvěrům za účelem eh, výstavby vlastního bydlení by obecně eh, bylo možné uznat za služby v eh, obecném ekonomickém zájmu. Tady mám teď na paměti nebo hovořím zejména o komisi, ale ta se jistě později vyjádří, by jistě řekla, eh, že se jedná o, jenom o sociální bydlení, že to nemůže být nic obecného. Nemůže to být žádná univerzální věc. No tady vycházím eh, z názorů komise. Ke státní pomoci. čili ty nástroje, které eh, byly stanovené v roce 2005 obecně eh, se jim říká Altmanův balíček, právě eh, jdou tímto směrem. A teď další věc, k čemu jsme se dostali v amsterdamské smlouvě a co bylo potom rozpracováno Lisabonskou smlouvou. Tady máme článek 14. A ti z vás, kteří eh, si to můžou přečíst, dost jasně na obrazovce, nechce prosím podívají. A pro ostatní, ostatní bych doporučil, aby se na to podívali na papíře. Článek 14. Jeden z těch článků které když dám studentům, tak dostanou otázku, ale nemůžou to napsat nějak jednodušeji. Co tam vlastně je v tom článku? Odpověď je, kvalifikovaná odpověď, ano, dalo eh, by se to napsat eh, lépe, ale je tady tolik eh, protichudných zájmů v Bruselu, že potom ten cíl je úplně nejasný. Tady se hovoří, že aniž by to ovlivnilo um, ustanovení článku 4, to znamená, že tyto, tyto články stále platí, to znamená, pravidla hospodářské soutěže platí, volný eh, pohyb zboží a služeb a osob stále platí a je tedy třeba eh, odůvodnit eh, jakoukoliv výjimku. Takže aniž bychom eh, škrtli 106, Unie a členské státy, každý ve své pravomoci, se postarají o to, aby takové služby, to znamená služby v obecném ekonomickém zájmu, byly provozovány tak, aby, nebo na základě takových principů a podmínek, aby bylo možné naplnit jejich cíle. Evropský parlament a rada prostřednictvím nařízení stanoví tyto zásady a podmínky, aniž by eh, tímto narušil eh, pravomoci členských států, a to v souladu se smlouvami A ty podmínky se budou týkat poskytování, zadávání a financování takovýchto služeb. Čili tady je omezena pravomoc společenství na stanovování zásad eh, fungování, ale eh, tedy eh, zásad fungování takové služby v obecném ekonomickém zájmu, ale společenství podle toho to nesmí tu službu samoprovozovat. Tento článek omezuje tedy zákonodárce společenství. na ta konkrétní nařízení. Nařízení jsou konkrétně tedy e, přímo uplatnitelná. To znamená, že jsou to věci, které mohou přímo soukromé, tedy platit pro soukromé osoby. A musí tedy být napsané jasně. Článek 14 nám tedy tady vyvolává určitý problém. Pokud chceme směrnici, tak ten článek to nepovoluje. Jsme omezeni na nařízení. A to vede tedy k dalšímu problému a sice že ta ustanovení budou přímo platná a některé požadavky a bude tedy třeba je napsat eh, řádným způsobem podle toho. Podívejme se dále. Protokol 26 k Lisabonské smlouvě stanoví, ve článku 1, jak důležitá je úloha národních, regionálních a místních e, úřadů v e, zajišťování a e, v organizování těchto služeb v obecném ekonomickém zájmu. Čili tady se opět zdůrazňuje na, to, na tu povinnost a pravomoc členských států poskytovat tyto služby. Pokud si vezmete tato ustanovení, tak eh, z toho vyplývá eh, jednoznačný problém. A věřím, že komise se k tomu eh, vyjádří. A sice právní základ pro legislativu, o které vy tady hovoříte. Můžeme použít tato ustanovení a pomohlo by nám takovéhle ustanovení vymezit nebo eh, stanovit eh, ten základní povinnost přístupu k obecním bankovním službám nebo k základním bankovním službám právě. My tady eh, v evropských institucích si pamatujeme na službu, na směrnici o službách, kdy jsme právně si pomohli kolikrát, když jsme použili eh, právě eh, základ služeb v obecném eh, zájmu. Teď se podívejme na další stránku. Tady máme chartu základních práv. Tady se v zásadě říká, že Unie uznává a ctí ty eh, služby v obecném ekonomickém zájmu, které eh, stanoví členské eh, státy. A nebude tedy do nich zasahovat. Potom tady máme něco jako je legislativní precedens. Máme tady sekundární právní předpisy, Potom tady máme ehm, síťové služby, jako je elektřina, plyn, ehm, pošty, telekomunikace. A všimneme si toho, nebo veřejná doprava, a společenství, aby otevřelo služby, vzhledem k tomu, že existovaly služby v obecném ekonomickém zájmu ve členských státech, kterými se eh, zajišťovalo, aby lidé v, někde eh, v odlehlých venkovských oblastech měli eh, telefonní linku, tak to otevření trhu musí být doprovázeno právě zachováním těch služeb v obecném ekonomickém zájmu. Tady se tedy ty služby vnímají v kontextu liberalizace trhu. A pokud já jsem pochopil, tak vy tady plánujete něco jiného. Hovoříme o tom, že potřebujeme liberalizaci trhu a proto musíme eh, respektovat určitá pravidla pro vytvoření, eh, při vytváření tedy těch služeb v obecném ekonomickém zájmu. Ustanovení smlouvy umožní, eh, tedy ustanovení smlouvy, eh, která upravují vytvoření vnitřního trhu, nás eh, vedou k tomuto postoji. Takže otázkou je, jestli můžeme použít článek 114 o vytvoření vnitřního trhu, potom 169 ochrana spotřebitelů, o tom už se tady hovořilo. Samozřejmě, pokud lze vytvořit dostatečnou souvislost, nebo zjistit dostatečnou souvislost eh, s vnitřním trhem, a někteří si myslí, že je to možné, tak potom by právě mohl být právním základem tento článek. Je třeba samozřejmě pořád ještě respektovat princip subsidiarity a přiměřenosti. Nemůžeme to nechat jen tak na členských státech, ale Nemyslím si, že se nám podaří předejít možným právním dohadům ohledně právního základu. Pamatujte na směrnici o reklamě, kterou napadlo Německo. Byla anulována eh, soudem a v dalším kole eh, se, to stalo to, se stalo to tež. Tam šlo o to, že ta vazba na vytvoření vnitřního trhu byla tak eh, toporná, že to prostě nešlo. Vy tady hovoříte dneska o tom, že jde o sociální ohledy. Takže někdo by určitě měl být schopen říct, no tak je to v zásadě sociální politika, nesouvisí to s tím trhem a potom napadne takovýhle právní základ. Já se omlouvám za to, že už tady hovořím dlouho, tak se dostanu uh, tedy ke konci. Problematika uh, související s Evropskou iniciativou. Samozřejmě jsou tady technické otázky, které třeba vyřešit, které asi bude možné vyřešit na úrovni členských států. Máme 27 členských států a to samo o sobě je komplikované a už komise tady dříve řekla, že že eh, takovým legislativním aktem by se stanovily základní principy, ale po dnešním slyšení se mi zdá, že by to by bylo velice rozumné. A to mluvím jako právník. Vy jste říkali, že tady třeba mít ochranu likvidity a ty kontokorenty. Co to přesně znamená přístup k účtu? Prostě eh, tady hordy právníků eh, dlouhou dobu eh, možná budou muset řešit ty problémy. Takže bude dobré stanovit ty věci řádně hned na začátku. Děkuji vám za pozornost. Tak Eh, zaměstnávat eh, hordy právníků. Každopádně to by bylo v souladu s cílem Evropské unie vytvořit nová pracovní místa a docela jistě by to byla dobře placená pracovní místa. Takže každopádně vám děkuji. A ještě jednou bych zdůraznil, vy jste poukázal na aspekt eh, sociálnosti těch služeb, nebo ten sociální aspekt celé té tematiky ale musíme mít eh, na paměti, že se jedná o účast na hospodářském životě. Takže to by mohlo, mohlo nabídnout úplně jinou perspektivu. Jste hovořil o eh, komisi, já bych poprosil eh, pana Filipa, aby ještě jednou eh, k tomu tedy něco řekl. Tady jsme slyšeli ty požadavky na to, co by taková úprava měla obsahovat a co by musela opravovat. Možná, že by k tomu pan Filip mohl něco ještě jednou říci. A možná byste eh, tedy mohl zareagovat i na to, co souvisí se službami v obecném ekonomickém zájmu. Uh, Děkuji vám. Opravdu. Eh, Manfred Westphalen a jeho příspěvek se velice blíží tomu, jak by ten návrh mohl vypadat. Jediný zásadnější rozdíl souvisí se skutečností, že tady by bylo doporučení, aby to byla služba poskytovaná všemi bankami a finančními eh, platebními institucemi. Ale v reakci na první panel my hodláme předložit princip na vysoké úrovni, byla, byla by to legislativa, která by ponechávala členským státům flexibilitu tom, aby si vybrali jednoho, eh, všechny nebo různé kategorie poskytova- poskytovatelů těchto služeb. A pak je, jsou to také referenční kritéria pro stanovení rozumné ceny. To je rovněž důležitý prvek, který jsem předtím opomněl zmínit. Naším záměrem by bylo, aby tyto služby byly buď zdarma, nebo za cenu přiměřenou a při stanovování té přiměřenosti by členské státy měly využívat kritérií, jako jsou například národní ceny, spotřebitelské ceny, výše příjmu a náklad na poskytované služby. Co se týče příspěvku paní Andraony, na to nemám až tolik reakcí ano, je pravda, že i přistěhovalci by mohli mít prospěch, prospěch z tohoto kroku, ale mě by zajímalo, jestli je odkaz na migraci mezi evropskými státy, mezi státy Evropské unie nebo z třetích zemí. Protože pochopitelně i že i, že i přistěhovalci v rámci Evropské unie by z toho eh, měli nějaký prospěch, ale eh, pak eh, ten dopad na remitence by byl eh, omezenější než v případě přestěhovalců z třetích zemí. A pokud jde o služby obecného hospodářského zájmu, to je nesmírně ožehavá záležitost, proto ten návrh ještě nebyl předložen. Protože stále ještě intenzivně diskutujeme uvnitř komise o tom, jaký by byl odpovídající vhodný nástroj a jaký by měl mít právní základ. A tady se stále zatím ještě nerozhodlo. A je mi líto, že ohledně tohoto existují stávající eh, frustrace, ale zatím se k tomu nechci vyjádřit, nechci přijmout jednoznačné stanovisko ty argumenty, co jsme tu slyšeli, jsou samozřejmě velice platné a my je přeskoumáváme na mnoha úrovních komise, ale rozhodnutí ještě nepadlo. Děkuji vám. Um, ich denke, wir haben jetzt die Möglichkeit nach dem... Děkuji. Já si myslím, že teď máme možnost eh, tedy eh, po té, co jsme si eh, vyslechli různá stanoviska k tomu a tématu eh, si o tom teď eh, důkladně podebatovat. Já jsem viděl, že se hlásí pan eh, Milberg, takže mu hned k tomu dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ještě vrátil k té otázce, kdo by měl nabízet takové základní účty. Pokud jsem dobře pochopil úmysl komise, tak by to stanovily jednotlivé členské státy. Tuto povinnost nabízet eh, ty účty. To není příliš uspokojivé ehm, řešení, myslím, protože i uvnitř EU existují, eh, nebo by potom mohla existovat velmi eh, nestejná řešení. A mohlo by se to zásadně tedy lišit od členského státu ke členskému státu a to by asi nebylo dobře. A vy jste hovořil už o tom regionálním působení, například spořitelem. Takže eh, samozřejmě musí být eh, zajištěno, aby tím nebyly dotčeny podnikatelské modely těch jednotlivých eh, úvěrových ústavů. A některé se například zaměřují jenom na firemní zákazníky, takže by potom najednou neměli mít povinnost e, poskytovat e, účty úplně jinému. A úplně jinému typu zákazníků, takže mělo by také být e, možné, aby se uh, spořitelny uh, vymezovaly regionálně a nemuseli poskytovat celostátní služby. Potom je tady otázka ochraně proti eh, konfiskaci nebo exekuci. Proto nemáme žádné řešení. Kdyby byla taková ochrana zajištěna, a vypadá to, že není, že teď se na to nepamatuje v tom, nicméně mohli byste to ještě tak o, o to rozšířit, tak eh, to už se souvisí s otázkou počtu um, možných eh, základních účtů ve společenství. Podle návrhu se mi zdá, že ve všech 27 členských státech eh, je možné se vytvořit, eh, tedy otevřít základní bankovní účet, čili Každý občan EU by si měl možnost eh, otevřít 27 eh, základních účtů a pokud by ty byly vybaveny eh, ochranou proti exekuci, tak by ta se znásobila 27krát, takže myslím si, že to bychom trochu přestřelili. A já se ptám, jestli by to opravdu bylo nutné. Mm, zajišťovat nebo mít možnost otevřít si víc jeden zákl, než jeden základní účet, tak abychom eh, zabránili třeba turistice eh, za těmito základními účty. Danke, dann Herr Děkuji. Eh, pan Tyrek se ještě hlásí. Děkuji, pane předsedo. Tady byla jedna připomínka o kterou bych se s vámi chtěl, na kterou bych chtěl navázat a já mám za to, že třeba v Belgii může člověk mít ten základní účet za 12 eur, zatímco průměrný evropský náklad je, eh, cena je tedy 60 eur. A z toho mm, opravdu vysvítá, že interní trh, vnitřní trh tady nefunguje. Pokud eh, můžou existovat eh, takové rozdíly v nákladech na pořízení účtu mezi členskými státy, tak tady se mi zdá, že něco nefunguje. Možná je to něco, čím by se komise mohla zabývat, jakožto orgán, který bdí nad hospodářskou soutěží. Protože 60 eur na zá- za základní účet No tak promiňte, ale to se mi zdá, že tady něco nehraje. Ja, das ist sicherlich nochmal ein Hinweis. Äh, ich, vielleicht kann... To je samozřejmě eh, velmi důležitá poznámka. Možná mohla bych nám o tom něco komise říci? protože hospodářská soutěž v, bankov, v bankovním sektoru ještě není úplně možná. Otázka bankovních poplatků byla řešena v Zebrově směrnici ale možná, že z vašeho pohledu eh, je třeba k tomu ještě něco poznamenat a možná také k tomu, co říkal pan Milberg. To znamená počet eh, základních účtů, který by měl být možný po celé Evropě. Mě na to upozornili už německé spořitelny. Jsou různé banky, je tady otázka výjimek, vy jste o tom už částečně hovořil, Filipe, ale je tady obecně otázka výjimek. Potom uh, jsou tady uh, vzájemné záložny, které um, jsou založené teritoriálně a potom v Irsku Uh, a v Británii a v některých východoevropských zemích jsou tady jenom spořitelní družstva, respektive družstevní záložny, které poskytují úvěry jenom eh, svým vlastním členům. Takže to je eh, podnikatelský model jenom pro eh, členy. Pro ty to samozřejmě bude také problematické, kdyby něco takové Eh, kdyby museli nabízet účet pro každého. Takže otázkou je, jak vyřešit tyhle eh, zvláštní věci. Uh, Děkuji. Ano. Otázky profesora Mulberta. Ty eh, nabízejí různé odpovědi, protože možná by byla škoda, kdyby tu byla tedy tak, takovýto rozdíl v uplatňování určitého principu podle jednotlivých členských států, ale zároveň tato flexibilita umožní členským státům využít různé modely, které na jejich území existují. Takže je to přístup na vysoké úrovni, flexibilita pro členské státy, aby si mohli stanovit jednoho, několik nebo všechny poskytovatele. Na čem nám ale záleží? Je, aby uživatel měl možnost využívat ten účet. Do určité míry je důležité, že nám na tom nezáleží, ale nesmí to probíhat diskriminačním způsobem. Pokud jde o ochranu před eh, tou konfiskací, před exekucí, tak v Belgii to byla předběžná podmínka pro zavedení toho základního bankovního účtu ale nebyla to přímo součást té legislativy o tom účtu. Ale bylo, byl to krok, který eh, byl přijat a z kterého měli eh, prospěch všichni. Ale je to přístup modulární, čili je to možné to udělat ruku v ruce nebo ne. Je to určitá možnost na podporu eh, přístupu a vytvoření tohoto účtu a jestli ten návrh může být zneužíván, protože jsme tak štědří, alespoň v, té, v tom záměru, že by si člověk mohl otevřít v podstatě účet ve všech 27 členských státech. Jistě je to určitá mále pravděpodobná možnost, ale je dost pravděpodobné, že to bude využito spíš tam, kde ty potřební bydlí. Ale když někdo je, má stálý pobyt v Belgii, ale třeba v Německu, aby chtěl jít do Německa, zjistit si tam, jaké jsou tam podmínky, jaká je to možnost otevřít si účet nějak pro nějakého studenta, nebo by třeba šel do Spojeného království a otevřel by si účet raději, ten základní účet raději tam, protože by, by to bylo úspornější. A nebo třeba kvůli nějakým e, problémům s převodem měn protože by bylo potřeba to potom převádět na Libry. Tak, eh, to by se, tak by se to týkalo spíš těchto lidí, ale já myslím, že spíš by to zkusili možná akademici otevřít si účet ve všech 27 členských státech, kteří by chtěli porovnávat poplatky v různých evropských zemích za účelem akademického výzkumu a to tady takhle vtipkuji trochu. Každopádně k tomu, co řekl pan profesor Derberg, když srovnával eh, náklady na těch 12 eur na zřízení základního účtu v Belgii oproti běžnému účtu za 60 eur v, v Evropské unii, tak tady srovnáváme eh, tak trochu eh, jabká a hrušky. To jsou dvě různé věci. Já myslím, že každopádně se tady otvírá možnost konkurence ohledně poplatku, ale to je spíš, eh, musí nad tím bdít také orgány pro hospodářskou soutěž na národní úrovni a musí fungovat i nějaká samoregulace bankovního průmyslu v těsné spolupráci se spotřebitelskými organizacemi, tak aby se zvyšovala transparentnost a srovnatelnost bankovních poplatků na národní úrovni tím, že budou poskytovány standardizované informace, že bude k dispozici glosář terminologie, aby si mohli eh, zákazníci srovnat ty jednotlivé služby nabízené bankami a eh, příslušné poplatky a ze, lepší kvality těch informací, ze zvýšeného přístupu může pak vzejít lepší konkurence a to, aby lidé tedy pak eh, byli schopni nebo ochotni si případně i změnit eh, účty, pokud to bude nebude výhodnější eh, přejít k jiné bance. Takže finanční vzdělávání a osvěta, to je součástí toho celkového přístupu. Jag är Já noch einmal ganz kurz zu... Ještě jednou velmi stručně ke dvěma věcem. Pro nás je důležité, abychom měli alespoň, eh, aby, aby si člověk mohl zvolit alespoň jeden funkční základní účet, to znamená, aby si tam člověk mohl, eh, aby, aby z toho účtu nikdy nebylo strženo existenční minimum, aby ten účet byl otevřený i v případě uh, v konfiskace i v případě obstavení právě, aby člověk mohl des, disponovat s tím základním minimem. Aby to eh, bylo ve všech bankách, aby to nebyly jenom spořitelny, jako je to v Rakousku částečně nebo eh, v Německu. Myslím si, že ovšem eh, z hlediska hospodářské soutěže by to právě měly, mělo být co nejvíce eh, bank. Podívejte se na ten systém eh, v eh, Belgii, ten si myslím, že je docela smysluplný. Tím se vyrovnávají možné vzniklé více náklady. A měly by tady být možné výjimky, například pro banky, které vůbec nepodnikají v retailovém bankovnictví vůbec nepo, ne, nenabízejí žádné eh, základní eh, bankovní služby nikomu. Takže tam určitě by se dalo nalézt nějaké řešení. Možná bych eh, rád jen doplnil něco k tomu, co zde bylo právě řečeno. Já plně souhlasím s předřečníkem v tom, že a priori bychom se dívali dost špatně na to, kdybychom si představili, že to finanční začlenění to není žádná volba, to je prostě přístup. To znamená, že mně připadá zásadní, aby tyto služby nabízel široký panel bank. Umožní to tedy široké bankovní začlenění, finanční začlenění, ale také se bude řešit taková otázka, jako je hospodářská soutěž. Bude se také jednat o určité učení se ze strany bank, protože banky se musí vzdělávat a také musí vzdělávat veřejnost. Když banky se v uvozovkách nenaučí řídit a spravovat eh, běžné účty takovýchto osob, tak nebudou někdy schopny nabízet eh, další služby takovýmto lidem. Toto jsou vlastně vstupní dveře, vstupní brána pro tuto část veřejnosti do bankovního systému. Není to tedy omezeno jen na finanční inkluzi, ale ta je to, tohoto hlediska zásadní. Děkuji. Ich würde vielleicht noch mal äh, zwei, zwei já bych eh, se ještě zeptal na dvě věci. To jedno hodně souvisí eh, s tím, o čem hovořil pan Jeruzalémy. Hovořil jste o, té, o tom belgickém systému a zabýval jste se i těmi dalšími evropskými zeměmi. Říkal jste, že i v jiných evropských zemích existuje eh, zákonná úprava té povinnosti. Můžete nám stručně říct, možná, že to vědí i ostatní referenti, eh, jak, jaká tedy existuje zákonná úprava něčeho takového eh, ve vašich jednotlivých zemích, pokud chcete. Jen takový pokus, protože jsem se nedíval na jednotlivé případy, které byly součástí této dvouleté studie. Pouze jsem chtěl říci, že v zemi, která zatím zde nebyla jmenována, tam patří i Nizozemsko. Ti mají takovou samoregulaci, která vypadá to, že funguje. A v těch prvcích, které jsme analyzovali v Nizozemsku, jsme pozorovali výjimku, která potvrzuje pravidlo. To znamená, že tedy samoregulace funguje. A samoregulace počítá se sankcemi. Takže pokud banky nezavedou, tedy nebo neotevřou účet, eh, tak se zde počítá prostě se sankcemi, i když je to předmětem eh, samoregulace. Ve Francii se situace poměrně blíží situaci v Belgii a oba dva tyto případy tedy jsou poměrně podobné, ale nemohu vám bohužel poskytnout další podrobnosti. Yeah. Ano, děkuji. Možná mohu upřesnit eh, francouzskou situaci. Opravdu se to podobá belgickému systému, ale jsou zde i rozdíly. Ty podobnosti ve francouzské legislativě jsou následující. Právo na účet eh, je tedy v legislativě uznáno, to je za prvé, a za druhé seznam služeb eh, které musí účet nabízet, je také zakotveno v legislativě, stejně jako v Belgii. A za třetí, cena zavedení účtu je také stanovena legislativou. Jedná se o bezplatné vedení účtu. Rozdíl je v tom, že v Belgii potenciálně všichni poskytovatelé poskytují tento základní účet, zatímco ve Francii je toto právo nebo mají poskytovatelé uznáno právo odmítnout eh, určité osobě otevřít účet. Ale tato osoba, když tedy dostane toto odmítnutí, má právo obrátit se na francouzskou banku, francouzskou národní banku, která potom eh, jmenuje nebo vybere tedy zprostředkovatele, tedy poskytovatele, který bude mít povinnost otevřít této osobě účet. Takže to je ten hlavní rozdíl. Für den, für den Hinweis nochmal. Ich hätte dann Děkuji za upozornění. Já bych se možná eh, zeptal ještě vás. Mohli bychom to možná ještě spojit. Existuje Existuje ještě několik dalších regulačních projektů Evropské unie souvisejících s platebním provozem v Evropské unii, s platebním stykem, pardon. Vy jste hovořil o vnitřní migraci eh, na, vnitř, na evropském trhu. Mohl byste k tomu ještě něco eh, říci? Tedy v této souvislosti. Čili když by se to eh, všechno skombinovalo, ta zebrova směrnice o platbách, na té se teď pracuje v hospodářském výboru a i online banking, to by možná všechno bylo docela zajímavé. Máte slovo. Nun, was Migranten angeht, da ist... Tak pokud jde o přistěhovalce, tak eh, tady je odbornicí paní profesorka Andolony, na rozdíl ode mě. Jinak eh, se tady děje samozřejmě několik věcí, eh, pokud jde o platební styk ta zevrová směrnice, to znamená nový jednotný eh, systém pro platební styk v, celkové, v celé Evropě eh, s jednotnými technickými eh, podmínkami i právními podmínkami, které jsou stanovené směrnicí o platebních službách. Na základě toho by mělo být možné mít Eh, celoevropské, celoevropská pravidla v této oblasti. Pokud je o nutnost mít eh, běžný účet a upravit to úplně jinak než doposud, tak eh, ono jde o to aby eh, člověk měl jenom eh, jedno, jeden jediný běžný účet a mohl z něj platit po celé Evropě, když se pořád eh, stěhuje tam a zpátky. O to jde v té Zebrově směrnici. Jde také o to, aby člověk měl dost času k převodu služeb a abychom dali celému tomu odvětví dost času se připravit a aby to nebylo nákladné. Ten, ta otázka nákladů, to je jedna z věcí, e, u kterých panuje největší nejistota. Protože zatím nevíme, jak to banky ocení. Pokud jde o e, naše zkušenosti se základními účty a těmi účty ochráněnými proti konfiskaci, tak tam máme e, špatné zkušenosti. Tady u eh, Zebra bychom mohli mít další podnět pro banky, protože banky budou muset všechny ty technické eh, věci eh, tedy přeorientovat na spotřebitele, takže by to mohlo být mimořádně nákladné. Děkuji. Paní Anderon, vy jste se také hlásila a ta otázka je také adresována vám, kdybyste nám k tomu mohla něco říct závěrem. Eh, Děkuji. Ráda bych zmínila další aspekt italské situace. Ne v souvislosti s přistěhovalci, ale se všemi. Jak pravděpodobně víte, náklady na vedení bankovního účtu v Itálii jsou velmi vysoké. Je to asi 300 euro eh, ročně. A to je částečně způsobeno vysokou mírou zdanění, které se vlastně stahuje na každou transakci. V legislativě tady musíme zvažovat i tento aspekt no, při regulaci, protože určitě chápete, že banky opravdu nemají velký zájem poskytovat služby lidem, kteří zatím ještě účty v bance nemají. Měly by zde být tedy určité paušální náklady a to je nástroj, který by takovéto osoby, jako jsou přistěhovalci nebo chudí lidé, měl udržet mimo bankovní systém. Takže bychom měli zvážit i daňové aspekty toho, že má nějaká osoba bankovní účet. Děkuji. Já, vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Když se podívám na hodiny, tak vidím, eh, že eh, eh, náš čas se dostal ke konci úplně, náš čas uběhl. A, a já si myslím, eh, že jsme si tady našetli velice jasný eh, rámec eh, problematiky, podívali jsme se na ní z různých pohledů. Podívali jsme se na to, co je tedy třeba udělat z hlediska základníků, z hlediska právníků. Mně, já se těším velice na ty podklady, které mm, doufám dostaneme na konci května, začátku eh, června. Už se na ně těšíme další dobu, ale vidíme, že ono to eh, je provázané na celou řadu dalších věcí na evropské úrovni. A teď přemýšlím o, eh, o regulaci fondů finančního trhu. Samozřejmě ty jsou větší, ale z hlediska postižených, z hlediska spotřebitelů jsou tyhle drobné věci také důležité a když se jim budeme věnovat, tak se ukáže, eh, že tady eh, ty podrobnosti jsou nejzapeklitější. Myslím, že eh, ti kolegové, že musíme poděkovat všem kolegům, spolupracovníkům, stínovým zpravodajům a jejich asistentům, že tady se zúčastnili této akce. Já si myslím, že pro nás celkově bylo velice užitečné eh, vyslechnout si tady názory eh, komise a jistě se k tomu ještě budeme moci vrátit, stejně tak jako vy všichni ostatní. Máme tady eh, vytištěné ty prezentaci, myslím, že jsou k dispozici. Každopádně na sekretariátu Ekonu budou k dispozici, tak aby to, co jsme si zde vyslechli, se si ještě mohli přečíst. Jinak samozřejmě se na vás rádi zase obrátíme, pokud to bude třeba. Každopádně vám eh, všem panelistům děkuji za eh, to, že jste přijeli, za to, že jste eh, zde přednesli své příspěvky a přeji vám příjemnou odpolední pauzu, anebo také cestu domů. Naschledanou.